Bonjour. Hm. Dobré odpoledne. Všechny vás zdravím, budu hovořit rumunsky. Je to můj oblíbený jazyk, takže pokud mě v něm nerozumíte, tak si prosím vezměte sluchátka. Kolegyně a kolegové, mám pro vás špatnou zprávu. A to, že já budu předsedat až do 16. hodiny, protože paní předsedkyně nebyla schopná eh, doletět do Bruselu kvůli nemoci, tak doufám, že jí bude zítra už lépe, že se alespoň dozvíme, že se jí ulevilo. Nejprve se vás chci zeptat, zdali máte nějaké námitky proti pozadu jednání. Zdá se, že ne. Prosím. Ráda. Já mám připomínku k zápisu. Prosím, aby se ukázala i v zápise z tohoto jednání. Je to písemně k dispozici na sekretariátu. Jedná se o vyjádření, které zazněly u diskuse o Lux Price. Při tom, co říkala Doris Pak, myslím si, že by to mělo v zápise být patřičně znározněno. Cituji, v eh, Cena LuxPrice je symbolický, eh, pionýrská eh, iniciativa symbolická je prestižní, udržitelná a zároveň nástroj kulturní diplomacie v letošním roce rovněž, abychom byli schopni určit eh, vítěze, tak jsou poslanci klíčoví, mají celou řadu možností zhlédnout tři uh, Eh, filmy, které se účastní mm, této soutěže a měli bychom vybízet veře- média a jiné kanály, aby filmy byly k dispozici šíře, zejména Evropské instituce a komise by se do toho měly vložit. Jedná se o něco, co zde bylo vyjádřeno i v průběhu diskuse. Totiž, že i široká veřejnost by měla mít možnost tyto filmy zhlédnout a že by se měla i komise účastnit těch snah, aby bylo využito možnosti zapojit um, naše občany do hlasování. Paní Pak už o tom hovořila a já bych ráda, aby to bylo i v tom novém zápise a jako příloha v tom eh, předchozím zápise. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě bude to zaprotokolováno. Pokud nemáte další připomínky, tak ti můžeme považovat zápis ze 4. listopadu za schválený. Takže dnes máme k dispozici tlumočení ve francouzštině, angličtině, francouzštině, němčině, italštině, angličtině, dánštině, řečtině, španělštině, češtině, estonštině, maďarštině litevštině, polštině, slovenštině, bulharštině a rumunštině. Paní Blehan chtěla mít eh, krátkou prezentaci o zprávě Internet Forum. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, kolegyně, já jsem byla na fóru, v tom nedávném fóru o řízení internetu jako představitelka tohoto výboru a mám povinnost vás o tom informovat. Výbor ITRE vydal rovněž prohlášení, je to snad elektronicky k dispozici, bylo vám to rozesláno a já se chci krátce zmínit o těch bodech, které byly relevantní pro nás. To fórum, kterému se říká Internet Governance, tedy řízení internetu, se konalo už po deváté. Iniciátorem byl v Tunisku hm, takové hnutí, které hovořilo o tom, že by se měly tohoto fóra účastnit všechny zainteresované strany, tedy eh, politické orgány, nevládní organizace a tak dále. Všichni již se to týká, aby se mohla tato otázka probrat. Z našeho pohledu se jedná o nesmírně relevantní téma, rovněž eh, Letos už v novém volebním období se tím budeme zabývat totiž neutralita sítě právě z pohledu mezinárodního a z nejrůznějších zorných úhlů, protože samozřejmě zejména v rozvojových zemích se často děje něco, co můžeme popsat jako několik málo podnikatelů se snaží podmiňovat přístup k internetu například vstupem do Facebooku, eh, případně využíváním některých konkrétních konkrétních eh, stránek a Myslím si, že je to něco, eh, co nesmíme nechat spadnout z našeho pořadu jednání a musíme si rovněž vypracovat eh, vlastní stanovisko. Měli jsme rovněž diskusní skupinu týkající se doporučených postupů a některé mechanismy zapojování vícero zainteresovaných stran do samotného rozhodování. Dalším tématem byla bezpečnost v internetu, bezpečí a rovněž další téma, které se důsledně objevuje a rovněž i díky naší iniciativě a naší podpoře je e, bezpečí dětí v internetu. To je rovněž téma, kterým jsme se už zabývali, o němž máme zprávy, které vypracovali kolegové. E, tedy všechny rozpravy kon, v konečném důsledku mají vést k tomu, že opravdu bezpečí dětí, bezpečný pohyb dítěte v internetu je zvažován, je prioritním způsobem neustále eh, v centru pozornosti a je třeba vést dialog, je třeba nalézat řešení a potom je prosazovat tak, abychom se propracovali konkrétních výsledků. A nyní práva e, uživatelů, zejména v Turecku, eh, se eh, jedná o horké téma. Například práva internetových uživatelů v Turecku, například v Istanbulu, máme skupiny novinářů a tak dále, kteří se snaží vypracovat alternativu z mého pohledu je to politování hodné, protože se domnívám, že právě diskuta, diskuse o svobodě uvažování, svobodě projevování svého názoru by eh, mělo docházet právě na tomto fóru a neměli bychom se snažit nikoho vytěsňovat a doufám, že příští rok v Brazílii bude moci tato rozprava pokračovat i právě například pluralismus v internetu, lidská práva se bude objevovat přímo na fóru, nikoli mimo. Jinak obecná otázka, jak bude toto fórum pokračovat? Původně se počítalo s tím, že rok 2015 bude rokem posledním a OSN a příslušná agentura bude rozhodovat, zda to bude obnoveno nebo ne. A my rovněž se zasazujeme o to, abychom měli jednak zpětnou vazbu, i oficiální zpětnou vazbu, abychom dokázali, že se dá prostřednictvím toho fóra mnohého dosáhnout. Je tam bohužel příliš málo zaměstnanců, kteří se to snaží připravovat, tedy z pohledu nějaké akce OSN to je připraveno spíše opravdu velice uh, Eh, hrubým, eh, v hrubém obrysu. My se přesto snažíme o udržení této iniciativy. Rovněž z pohledu budoucnosti ICANN a eh, odpovědnosti a přechodného procesu Ariana, tedy stále sílící internacionalizace řízení internetu aniž by se dostávala moc do rukou stále omezenějšímu počtu hráčů. I my jako představitelé parlamentu souhlasíme s komisí eh, v tom, že bychom tomu měli zamezovat. V zápise a v příslušné písemné dokumentaci, kterou jste obdrželi, máte seznam i bilaterálních uh, vyjednávání. My jsme rovněž vedli intenzivní vyjednávání například s představiteli toho mládežnického fóra, kde jsme si vyslechli představy mládeže, požadavky, jak by měla vypadat rozumná eh, nějaká politika internetová, eh, Vybízím vás k tomu, seznamte se s tím, je to reprezentativní z pohledu toho, kolik jsme tam toho udělali a myslím si, že i v příštím roce se nám podaří vyslat dva představitele za náš výbor a i svým malým dílem přispět k tomu, abychom zlepšili eh, fungování této oblasti. Jedná se o nesmírně důležitou záležitost, nikoli pouze z pohledu Evropy, Evropské unie, ale eh, celosvětového a rovněž i národních parlamentů. My můžeme být těmi velvyslanci v úvozovkách, kteří se budou zasazovat o správné řízení internetu, podpoří to, co je na tom dobrého a že v příštím roce tam nebude eh, pouze hrstka evropských eh, politiků. Tady ještě musím pochválit i britskou delegaci, ta byla dobře zastoupena, ale možná i představitelé členských států se vydají na toto fórum, protože je to něco, co se týká všech a každý by měl přispět k této diskusi. Děkuji mnohokrát. To je určitě velmi důležité téma. Minimálně pro mě. Je to věc, se kterou má velkou radost a na druhou stranu trochu strach. Myslím si, že je potřeba opravdu na tom pracovat všemi prostředky. Máte prosím někdo nějaké připomínky k té krátké prezentaci, která zazněla? Nemáte. Dobrá, děkuji. Můžeme tedy pokračovat dále. A to přímo k bodu 4, tedy udělení absolutoria za rok 2013 souhrný rozpočet Evropské unie, Evropská komise. Účetní dvůr každý rok vydává v listopadu zprávu týkající se toho, jak Evropská unie využila v předchozím roce rozpočet. A na základě toho se Evropský parlament rozhoduje, jestli vydá absolutorium evropským institucím, a to 5. List, a potom 5. listopadu byla vydána tato zpráva účetním dvorem za rok 2013. Rozpočtová kontrola se zabývá samotnou zprávou Evropského parlamentu s tím, že stanovisko vydává každý výbor. Navrhovatelem tohoto stanoviska je pan Fernando Maura, který předloží tedy toto stanovisko s tím, že hlasovat se bude 20. ledna. Termín na pozněvací návrhy je 9. prosinec 12. hodina poledne. Prosím, máte slovo. Gracias, señor presidente. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dnes vám předkládám návrh stanoviska, které předložíme výboru pro rozpočtovou kontrolu. Cílem tohoto stanoviska je dát zelenou absolutoriu Evropské komise za oblast kultury v roce 2013. Absolutorium je vlastně rozhodnutím Evropského parlamentu hodnotícím využívání určité části rozpočtu Evropskou komisí. Takže toto stanovisko představuje politický rozměr parlamentního dohledu nad eh, čerpáním evropského rozpočtu. Takovéto rozhodnutí vyplývá z výroční zprávy o činnosti Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu, ale také pro agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, tedy EACA. V rámci tohoto návrhu předkládám následující body. Za prvé pozitivně konstatujeme, že Erasmus Plus, plus a kreativní Evropa budou, byly klíčovou prioritou a také vítáme, že plnění rozpočtu u programu z období 2007 až 2013, konkrétně u eh, programu Celoživotní učení, kultura, média a mládež v akci, byla na 100%. Také konstatujeme, že koncem roku vyústil nepoměr mezi přijatými závazky a výši prostředků na platby v situaci, kdy nebyl dostatek prostředků na platby a tato situace měla negativní dopad na následující rok. Obáváme se tedy, že obdobná situace by mohla nastat i u nových programů. Za třetí konstatujeme, že agentura EACA Dále zrazovalé postupy výběru zaměstnance uskutečnila 96% plateb ve smluvních lhůtách. A připomínáme, že spoždění při platbách přímo poškozuje práva příjemců. A proto bychom chtěli podnítit agenturu EACA k tomu, aby dále zdokonalila své kontrolní systémy. A čtvrtý, poslední a možná nejdůležitější bod spočívá v tom, že chceme připomenout, že v roce 2013 organizovalo generální ředitelství pro komunikaci několik činností v rámci Evropského roku občanů, tedy 2013. My jsme chtěli poznamenat, že současně bylo naléhavě třeba se připravit na škrty v rozpočtu na rok 2014, a to právě v oblasti evropského občanství. Proto jsme chtěli upozornit na to, že program Evropa pro občany, a já jsem zpravodajem pro tento program, je jedinečnou a přímou spojnici mezi Evropskou unii a jejími občany, sloužící k podpoře různých akcí, petice a občanských práv. Pro tuto chvíli výše financování není dostačující Program by měl proběhnout a měl by být obohocen o iniciativy platnící hodnoty Evropského partnerství, takže jsme důrazně proti jakýmkoliv rozpočtovým škrtům u programu Evropa pro občany na období 2014 až 2020. To je tedy obsah návrhu, který jsem chtěl předložit tomuto výboru. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Mauro. A otázka je, jestli, bych pro tu, jestli pro tuto chvíli si chce vzít slovo Evropská komise. Zdá se, že Nikoli. Nebo prosím. Přece jenom. Eh, cineva dintre deputați dorește să comenteze, să intervină? Táží se, jestli si chce vzít slovo některý z poslanců či poslankyň. Prosím. Děkuji. Předkladatel uvádí, že je proti rozpočtovým škrtům ve víceletém finančním rámci od roku 2014 do roku 2020. Úplně s tím souhlasím a zajímalo by mne, jestli komise může sdělit, zdali nastaly nějaké problémy s vyplácením projektů kvůli problémům s čerpáním rozpočtu eh, roce 2014 i v souvislosti s návrhem opravného rozpočtu. Takže jak to vypadá s čerpáním rozpočtu? Máme s určitými programy a projekty nějaké problémy? Můžete se prosím k tomu vyjádřit? Děkuji. Děkuji, pan Morgáno má slovo. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat panu navrhovateli za velmi dobrý návrh stanoviska, který předložil našemu výboru. Je to velmi dobré, stručné zhrnutí, ve kterém nacházíme hlavní body týkající se čerpání rozpočtu v roce 2013 v oblasti zájmu pro náš výbor. Velmi souhlasím s tím, že tato roční část absolutoria není pouze rutinní záležitostí, že to je naopak velmi důležitou součástí naší poslanecké práce, která je součástí demokratického dohledu nad prováděním evropských politik v členských státech. Já chci také připomenout, že Evropský parlament dává absolutorium, absolutorium Evropské komisi nejenom po ověření přesnosti účtu, ale také po tom, že bylo zkontrolováno, zdali čerpání bylo opravdu kvalitní. Probíhá audit účetního dvora, jehož cílem je zjistit, jestli vynaložené prostředky plnily cíle, na které byly určeny. Především v době recese, kdy občané musí přinášet oběti, aby rozpočty v jednotlivých členských státech byly vyrovnané, je důležité, aby ty menší částky, které se týkají strategických programů, přece jenom vedly k důležitým výsledkům a ukázalo se, že tyto programy jsou přidanou hodnotou z evropské úrovně. A jak správně říká pan navrhovatel, musíme se podívat na to, jestli vznikají nějaké účetní problémy s realizací programů, které spadají pod náš výbor. Velká většina této činnosti byla úplně v pořádku, probíhala podle pravidel. A největší chybovost z různých programů nespadá úplně do naší části, ale spíše do oblasti politik, regionální politiky, eh, dopravy a podobně, kde tedy financuje společně členský stát a Evropská komise. Na základě posledního víceletého období 2007 až 2013, vzhledem k tomu, že se to blížilo ke konci, tak se tam vydávalo poměrně hodně prostředků ke konci tohoto roku, protože kdyby ty prostředky nevynaložili, tak by o ně přišli. Postihlo to i kulturní oblast. A jak správně řekl předseda účetní, účetního dvora ve zprávě roce 2013, že Rozpočet roku 2013 byl charakterizován možná přílišnou pozorností na výdaje, s tím, že jsme se měli soustředit hlavně na kvalitu a na dosahování výsledků. Co se týče našeho výboru, tak si myslím, že můžeme být do značné míry spokojeni. Máme za to, že i v roce 2013 jsme zaznamenali větší eh, žádost o účasti v oblasti mobility, především, především učňovského školství. A kromě toho jsme také dosáhli cílu v oblasti Erasmu, ale jak se říká ve zprávě Eurobarometru číslo 399, co se týče přístupu ke kultuře a účasti v kultuře, tak eh, jsme zaznamenali, že v Evropě se snížilo financování kulturního dědictví. Především tedy v kulturní části. My chceme tento trend eh, zvrátit. Víme, že mladí lidé Evropy tady mají očekávání, která nechceme zklamat. Nám sociálním demokratům to velmi leží na srdci a myslíme si, že je potřeba možná v návrhu stanoviska o tomto více hovořit. Na konci minulého roku ten nepoměr mezi závazky a platbami vedl k tomu, že, nebyly dost, že nebyl dostatek prostředků na platby. A to mělo dopady i na letošní rok. A to si myslím, že není přijatelné, protože Evropa pochopitelně musí být schopna splácet své vlastní dluhy, pokud má být důvěryhodná. A z těchto důvodů programy jako Erasmus Plus neměly naplněné platební závazky a následně studenti a jejich rodiny nedostávají ty příspěvky, které jim byly přislíbeny a nemůžou si dovolit eh, prožít ten zásadní evropský zážitek, který jim byl slíben. Takže si myslím, že Tady je potřeba předložit určité pozněvací návrhy, které myslím, že podpoří zpravodaje a stínoví zpravodajové i z ostatních skupin, protože to je důležitá věc. A pevně věřím, že se nám podaří dohodnout. Děkuji, paní Kamerové, prosím. Ganz herzlichen Dank. Srdečné díky. Děkuji rovněž zpravodaj. Já nemohu než se připojit ke slovům mého ctěného kolegy a pár věcí chci zdůraznit. Ano, v roce 2013 u všech programů, které spadaly do oblasti zodpovědnosti našeho výboru a byly výslovně úspěšné, jsme vyčerpali 100% prostředků, což se nedá říci o všech programech v rámci EU. A přesto zjišťujeme, že i v roce 2013 a pravděpodobně, a tady jsem vděčná Helze za otázku, i v roce 2014 budeme přesto svědky toho, že vzniká obrovská díra mezi závazky a platbami. To vlastně není ani na komisi, ani na parlamentu ta vina nebo ten důvod, ale spíš rada, která nedává k dispozici to, co by měla. A tím v skutku, zejména u mládeže, které se ty programy týkají nejvíce, odpírá prostředky. E, ono toho není mnoho, co dostávají v rámci Erasmu a i tam se jim to upírá. Je to skandál. Právě tam musíme důsledně vyplácet prostředky, které si ti lidé zaslouží, aby ta důvěra v Evropu neupadala. A tady rozhodně si myslím, že by se to mělo v té zprávě vyjádřit ještě důrazněji, že jako parlament nejsme ochotni takto připouštět tuto hru, kterou s námi rada hraje rok co rok a která má tak nešťastné dopady zejména na naši mládež, na studující mládež a která ve svém důsledku vede k úpadku důvěry mm, v Evropskou unii. Ono tam nikdo nerozlišuje, zda je to parlament nebo komise, nebo kdo vlastně je vinen eh, to se dá těžko této mládeži takto rozcupovat a e, nutit je, aby v tom rozlišovali, e, kdo je ten černý Petr. Takže já bych byla komisi vděčná, kdyby nás mohla informovat, jak to vypadá za ten rok 2014, zejména v oblasti pladeb za Erasmus a u jiných programů, které se právě týkají mládeže. Děkuji, paní Frhajen. Já bych se ráda zmínila o dvou záležitostech. Za prvé Erasmus+, Plus, případně i ten předchozí Erasmus, tam pro mě vzniká otázka nikoli pouze po množství prostředků, které byly přislíbeny, případně vyplaceny, ale konkrétně, jak se to prosazuje konkrétně. Může například dojít k tomu, že nějaká vysoká škola si e, podá e, žádost o určitý počet studentů a e, pak jich přijede méně a ona má přebytek. A u jiné vysoké školy to může dopadnout přesně naopak. Je tam tedy opravdu více méně započítaná ta nejistota. Mělo by se s tím počítat a přesto se nutí ty instituce, aby vše vytasávali do kamene. Tady si myslíme, že u toho Erasmu Plus se to musí dostat na program. Musíme si dávat pozor, aby ty programy byly eh, pro mládež spravedlivé, aby pro ně byly srozumitelné a 100% prostředků i pro výdaje by opravdu mělo být k dispozici, tak abychom, co jim slibujeme, byli schopni i splnit. A týká se to nejen mládeže, například například celoživotní vzdělávání. Tam jsou lidé, kteří se chtějí dále vzdělávat, rekvalifikovat, i na ně nesmíme zapomínat velice na tom záleží, protože u těch programů více méně jsme schopni komunikovat, v čem Evropa vlastně spočívá. Nikoli pouze v prosazování ekonomiky, v podpoře hospodářství, že se jedná o výměnu, o vzdělávání, o kontakty. A tady opravdu si myslím, že je dobré pamatovat na to, co říkávala Doris Pak, totiž ve všem ta špetka Evropy. Ještě další věc. Škoda je, že se nám nepovedlo pohnout členské státy k tomu, aby v rámci programu Evropa pro občany neškrtali takto krutě. Ono to jsou totiž eh, zanedbatelné částky, které podporují um, drobné projekty. Eh, kdyby takto začali krátit například ve společném zemědělství, odvětví nebo v regionálních fondech, tak to tam nikdo ani nepocítí. U nás to znamená o 25% méně. A přitom my se snažíme získávat lidi eh, proto, aby jim záleželo na tom, jak se Evropa sjednocuje, jak vzájemně srůstá, jak se prolíná. Takže tam to bude citelně chybět a musíme si dát pozor na to, abychom právě tam, kde se jedná o důležité projekty, které sice přímo hospodářsky přínosné nejsou, ale mají ty vedlejší účinky, že tomu tak řeknu, které lidem pomáhají v praxi, v jejich chápání Evropy, nenechávali takto krátit. Je to úkol i pro komisi řádně zdůvodnit a znázornit při schůzkách s radou a i s veřejností, co to znamená Evropa, co to znamená prosazování Evropy. A já bych ráda vědět, kde konkrétně ve kterých členských státech se děje co v oblasti Evropy pro občany, Evropy eh, v Erasmu. I přímo v členských státech se to totiž musí eh, rozpoznat. Já sama bych se toho pak ráda ujala, aby se ty prostředky vrátily zpátky. Korekto. Opinie din partea Comisiei. Pardon. No, děkuji. Nyní pan Kis a poté budu mít slovo komise. Takže nyní pan Kes. Děkuji. Já se domnívám, že toto stanovisko bylo opravdu na místě a že jsme upozornili na několik velice důležitých věcí. Ta hlavní věc, o tom hovořila Petra, že dochází ke spuštění v platbách a dokonce i pro programy, které se týkají mladých lidí. Zejména je to v zemích, které už teď trpí ekonomickou krizí, jako je Řecko, kde je také velká, velký problém s nezaměstnaností mladých. Ty problémy opravdu přesáhly veškeré hranice. A ten eh, spolehlivost plateb musí být zásadní. Ještě bych chtěla říct si něco obecnějšího. Komise i ostatní evropské orgány hovoří o tom, jak, má, jak eh, hovoří o důležitosti evropské kultury. A je to pravda, evropská kultura je základem Evropy, ale teď zde máme rozpočtové škrty, eh, jsou zde různé byrokratické překážky, dochází k, eh, pozast- k opuštění plateb, takže když se na to podívám, jak to vlastně, jaký to tvoří obrázek, tak si myslím, že nakonec v praxi je to tak, že vlastně kultura slouží pouze k určité propagaci Evropské komise a že Evropská komise vlastně kultuře žádnou roli neklade. Děkuji. Ano, děkuji, říká pan předseda. Chci se zeptat nyní, zda paní Brigitte z komise se chce vyjádřit. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dovolte mi nejprve eh, tedy říci, že vítáme tento návrh eh, pana poslance tomuto návrhu usnesení určitě věnujeme velkou pozornost. Za druhé bych chtěla říci, že komise klade velkou pozornost právě tomu problému eh, nedostatečnému, nedostatečné výši prostředků na platby, což oslabuje provádění projektů. Už jsme se na to dívali vlastně z toho každoměsíčního pohledu a snažíme se co do největší míry zabránit následkům, které by dopadly na koncové příjemce. Pokud byste ještě chtěli podrobnější informace, můžeme vám je poskytnout písemně, protože jsme spíše očekávali otázky na udělení absolutoria, ale tyto otázky vám zcela jistě můžeme zaslat písemně, pardon, ty odpovědi. A mm, také můžeme poskytnout více informací ohledně bodu 6, na který jste se ptali, tam jste měli dotazy na konkrétně na program Erasmus+. Takže eh, dnes, dnes, až budeme hovořit o eh, stavu provádění programu Erasmus, to je dnes bod 6, tak se dozvíte ještě podrobnosti. Děkuji, říká pan předseda. Myslím si, že veškeré komentáře byly velice zajímavé a dávám nyní zpět slovo panu zpravodaji. Hmm, děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl poděkovat všem kolegům i kolegyním za komentáře, které se týkají tohoto návrhu. Mým cílem bylo to, abychom jste neměli pouze takovou suchou zprávu. Já jsem měl pocit, že mám určitou povinnost toho vyjádřit určité obavy, které se týkají budoucnosti a vidím, že i ostatní kolegyně a kolegové se vlastně teď vyjadřují ve stejném duchu, vyjadřují podobné nebo stejné obavy, které jsem vyjádřila v návrhu. Mm, takže velice bych chtěla zdůraznit to, co zde zaznělo, například to, že tyto programy nejsou pouze technickými programy, které eh, mají být eh, hodnoceny z pohledu plnění rozpočtu, z toho finančního pohledu. Ty projekty musíme hodnotit i kvalitativně. Je to vlastně eh, základ Evropy, už to zde dnes zaznělo, takže já s tím naprosto souhlasím. Také jsem do návrhu zařadil všechny pozměňovací návrhy, které pardon, eh, veškeré pozměňovací návrhy se pokusím zařadit do tohoto návrhu, jak to bude možné. Eh, protože všechny komentáře, které jsem si dnes vyslechl, si myslím, eh, tak velice silně obohatí tento návrh, který jsem zatím předložil. Děkuji, říká pan předsedající. Nyní paní. Nyní se ujme předsednictví paní Bočkor a bude pokračovat. Thank you very much. Thank you very much and uh, Děkuji. A přecházíme dalšímu bodu výměna názoru svítězi ceny Karla Velikého pro mladé Evropany za rok 2014. Tato cena byla založena v roce 2008, byla to vlastně společná iniciativa Evropského parlamentu a Evropské nadace pro mezinárodní cenu Karla Velikého. Cílem této ceny je eh, zlepšit povědomí o evropských hodnotách, o Evropě, zejména mezi mladými lidmi, a chceme také posílit i zapojení mladých do integračního procesu. Jsou to projekty mladých, které zvyšují mm, celkové znalosti o evropské identitě, o integraci a které také přináší praktické eh, dopady o tom, jak eh, Evropané žijí společně. Tato cena Karla Velikého pro mladé Evropany je každoročně předávána Evropským parlamentem společně s nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého. To slavnostní ocenění se koná v Cáchách a finanční ocenění je tedy pro první místo 5000 eur, pro druhé místo 3000 eur a pro třetí místo 2000 eur. Tři hlavní vítěze jsou také přizváni eh, do Bruselu nebo do Štrasburku Evropským parlamentem, abyste mohli předstoupit a také eh, vlastně zástupci 28 členských států, kteří zvítězili v jednotlivé zemi, jsou také přizváni na tu slavnostní ceremonii v Aachenu. Ceny eh, předá Evropský Evropský, um, ehm, předseda Evropského parlamentu a také na, předseda té nadace pro Mezinárodního cenu Karla Velikého. A dnes zde vítáme čtyři mladé zástupce těch vítězných týmů. Vítězem se stal projekt, který se nazývá Our Europe, naše Evropa. Paní Ilona Asklov a pan Petr Losklizen z Dánska představí tento projekt. Druhá, druhé místo obdržel Nizozemsko pan Iris Pan a pan Kiris van Delta. A třetí místo se eh, vyhrál projekt, který se nazývá Employment for You, zaměstnanost pro vás. A vystoupí zde paní Kristina Maraj a pan Iram Poraci z Kypru. Tímto jim dávám slovo. Každý bude mít zhruba 10 minut. Následovat bude výměna názorů. A ještě musím dodat, že to musíme uspořádat tak, abychom věděli, že zde ještě bude dostatek času právě na tu výměnu názoru se zástupci Evropské komise, protože budeme hovořit eh, o stavu provádění programu Erasmus, takže to musíme tak časově naplánovat, abychom to všechno stihli, takže poprosím vás, abyste se všichni drželi svých eh, časových eh, limitů, eh, abyste byli struční a abychom se nedostali do skluzu s naším programem. A teď tedy už vítám vítěze této ceny Karla Velikého a nevím, zda Elena nebo Elena nebo Petr bude hovořit. Máte slovo. Okay. Good afternoon. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. V roce 2011 nás napadlo, že bychom mohli procestovat Evropu a že bychom se mohli setkávat s našimi vrstevníky z různých evropských zemí. V roce 2011 eh, byla Evropa plná problémů a my jsme se o ty problémy zajímali. Měli jsme dostatek peněz na dva roky, uspořili jsme si peníze na dva roky, takže od května roku 2013 do května roku 2014 jsme tedy já, eh, Petr a kolegyně Elena navštívili společně 24 evropských zemí a mm, plánovali jsme takovou velkou investigativní cestu. Celkem jsme bydleli asi u 100 mladých lidí ve 100, 100 různých evropských příbytků a hovořili jsme asi s 500 evropskými mladými lidmi. Tady vidíte mapu, kudy jsme projížděli, jaké všechna města jsme navštívili. Na naší cestě jsme hovořili s mladými Evropany a zveřejňovali jsme o tom různé rozhlasové programy, také internetovou stránku máme, jednu internetovou stránku, máme mutaci v angličtině a v dánštině a připravili jsme různé příběhy mladých lidí, eh, abychom mohli informovat ostatní mladé lidi o zkušenostech a osudech eh, ostatních Evropanů. Myslíme si, že je dobré chápat eh, to, jak to vlastně, jak žijí ostatní mladé lidi, mladí lidé. Myslíme si, že i ostatní mladí Evropané z toho mohou mít potom prospěch, pokud pochopí životy ostatních evropských mladých. Také e, jsme měli 21 e, škol, které nás sledovaly přes Skype. Každý pravidelně jsme se vlastně přes Skype e, kontaktovali s některou z tou dánských škol a hovořili jsme o těchto zemích. Také přes Skype nám ti naši lidé vlastně hovořili přímo o situaci ve svých zemích, hovořili o tom s dánskými studenty. Takže celkem jsme vlastně zapojili 2000 studentů, kteří vlastně virtuálně jeli s námi na tu cestu po Evropě a kteří se také mohli dozvědět eh, všechno, co je důležité pro mladé lidi v Evropě. Tento projekt pokračoval, i když jsme se vrátili eh, do Dánska. Před půl rokem jsme mm, my dva provedli celkem asi 50 přednášek na dánských školách. Také jsme spolupracovali se zahraničními studenty na těch eh, prezentacích jsme využili audiovizuální materiál, fotografie, videa. Bylo to velice důležité na to, aby studenti získali mm, konkrétní představitelé informace o životě svých evropských vrstevníků. Soustředili jsme se také na stávající eh, tendence a trendy, jako je nezaměstnanost mladých, eh, pravicový extremismus, politická hnutí a také nové kulturní a politické iniciativy a tak dále. Naším eh, hlavním cílem a ambicí je rozvířet debatu o zájmech mladých lidí a je důležité také podnítit mladé lidi v tom, že je důležité, aby se účastnili demokratického procesu. Během našich přednášek i během celého toho projektu jsme se soustředili na mladé Evropany. Ehm, vedli jsme s nimi rozhovory a tyto informace jsme dále šířili. Snažili jsme se vlastně zobrazit život v tak zásadních e, časech jako dnes. Tento, díky tomuto projektu Máme dnes také vytvořenou bohatou síť po celé Evropě. Stále jsme, více v kon, stále jsme v kontaktu s více než eh, dvěma lidmi, které jsme potkali během tohoto projektu. A proto také zahájujeme nový projekt. Chtěli bychom znovu obět Evropu. Chtěli bychom vytvořit za prvé určitý dokument, abychom mohli eh, ještě více sdílet tyto věci s ještě větším počtem mladých Evropanů také bychom chtěli dát eh, mladé generaci silnější hlas, aby eh, tito mladí lidé mohli inspirovat ostatní mladé lidi v Evropě k tomu, aby přistoupili k určitým iniciativám, aby mm, se aktivizovali. A ještě chci říct něco o pozadí tohoto projektu. Pokud nevíte, tak eh, nás vlastně zajímalo, jak vypadá ta stávající evropská mladá generace. Zjistili jsme, že E, někteří mladí mají opravdu velké problémy a že je trošku, že se jim přezdívá e, jakási další ztracená generace. E, velice často je to tak, že odborníci, novináři nebo politikové hovoří vlastně za nás, za mladé lidi, dochází k různým závěrům, ale přitom by to právě měla být mladá generace, která bude hovořit za sebe. A proto jsme stávajícím evropským mladým lidem chtěli dát silnější hlas, také nás zaujala, zaujal velký eh, zájem o zvýšení této komunikace mezi mladými Evropany je zájem o tuto komunici, komunikaci. Také mm, je zde kontext krize, dochází k navyšování eh, nenávisti, stigmatům, eh, různým předsudkům a tak dále. A myslím si, že to opravdu není správná cesta, jak komunikovat v Evropě ve 21. století. Chtěli jsme také tedy znovu jaksi spochybňovat a rozrušovat tento populistický diskurs. Naše vztahy v Evropské unii opět ukazují demokratický devo, de, deficit a také nedostatečnou účast v evropském politickém životě. Proto jsme rovněž pátrali mm, po těch příčinách, proč to tak je, proč se lidé cítí odtažitě, odtaženi od Evropy. Chtěli jsme pochopit, Eh, jak jsou na to mladí lidé a chtěli jsme, abychom byli chápáni jako celoevropská mladá generace, protože právě tato stávající mladá generace bude, eh, pře, přebere moc v budoucnu a je důležité, aby, se tedy, aby ta mladá generace vystupovala celoevropsky a ne pouze roztříštěné v jednotlivých zemích. Takže s tím souvisí i otázka, jakou vlastně chceme budoucnost. Nakonec eh, jsme také došli k různým závěrům této cesty. Každá generace řeší své problémy a naše generace tedy řeší mnoho problémů strukturních, politických. Potřebujeme naději, potřebujeme vize, potřebujeme také důvěru sami v sebe a potřebujeme také důvěru v udržitelnou budoucnost. Bojíme se eh, přivádět děti na svět, eh, máme obavy z eh, klimatické změny, usilujeme o růst, ale bojíme se třeba nekontrolovaným spekulacím daňových rájů. To jsou všechno problémy, které budeme muset řešit, jak v tomto světě, tak i v naší generaci. Ale nemůžeme předtím přivírat oči a strkat hlavu do písku a po, vlastně pouze pokračovat v takovém tom konzumerním životě. Potřebujeme se vážně zabývat takovými věcmi, jako je migrace, nerovnost, ne, demokratický deficit, nezaměstnanost, změna klimatu a tak dále. My jsme Teď vlastně ta mládež, která má problémy, se stává dospělými, kteří mají také problémy na tomto kontinentu. Nestačí, abychom zde měli také jsme si vyslechli různé lidi, kteří nám říkali, jaká mají svá osobní řešení. Také jsme například spotkali spoustu nezaměstnaných mladých lidí, kteří nám řekli, eh, my potřebujeme práci, ale vlastně spíše potřebujeme opravdu radikální systematické změny v naší společnosti, takže možná bychom se k ně mohli přidat. Musíme být extrémně kreativní. Musíme si musíme snapnout svou představivost, musíme si uvědomit, že věci se mohou zlepšit, že ty věci mohou fungovat úplně jiným způsobem, protože pokud zaměstna, pokud eh, generace, pardon, pokud ekonomika nenabízí férové šance mladých lidem, tak je, není něco v pořádku pokud jste vlastně právě ten trh, který nefunguje, tak ten trh prostě vytváří krizi za krizí. Možná teď právě je čas, abychom převzali kontrolu nad tím, o čem zatím rozhodují pouze nadnárodní firmy a banky, musí, převzí, musí převla, převládnout eh, zájem lidí. Jsem zástupcem skupiny mladých lidí, kteří 12 měsíců hovořili s svými vrstevníky a chceme vám, politikům, vyslat určitý vzkaz. Chceme sociálně, společensky i ekonomicky udržitelnou společnost. Nakonec bych ještě chtěla říct, že jsme vyrůstli, vyrůstali v době, kdy se hovořilo o tom, že je důležitý kapitalismus, každý chce více, každý, chce se, každý se chce stát generálním ředitelem nebo modním návrhářem. Myslím si, že jsme všichni přemýšleli eh, pouze o tom, jak budovat svou osobní kariéru. Chtěli jsme využít svět pro svůj vlastní prospěch, ale nepřemýšleli jsme možná příliš o tom, jak celkově učinit ze světa lepší svět. Takže teď chceme spíše solidaritu, spolupráci, aktivní zapojení a chceme sdílenou společnost. Teď je zde příliš eh, příliš eh, úzkoprsosti, příliš sobectví, Během naší cesty jsme eh, toho často viděli mnoho důkazů, takže doufáme, že z této krize nakonec eh, vzejde něco nového, bez chamtivosti, bez korupce, eh, že zde nebude tolik antisociálního chování a je zde tedy spoustu věcí, které chceme napravit. No a teď ještě chci říci, že jsme se vlastně nakonec vrátili do Dánska, nakonec této cesty a uvědomili jsme si, že jsme rovněž možná první generací mladých lidí, která se opravdu může navzývat evropskými občany, protože k tomu máme nástroje, hovoříme anglicky, můžeme tedy lépe komunikovat. Když eh, eh, jedeme do Španělska, tak, se, tak, tak mluvíme španělsky, můžeme hovořit eh, třeba i s místním číšníkem a tak dále. Uh, Dále zde máme internet, který také usnadňuje komunikaci s každým a v každé době. Máme otevřené hranice, takže se můžeme lehčím způsobem setkávat s ostatními lidmi a zjišťovat, jaký mají styl života. Takže si myslím, že opravdu možná ta naše generace bude první generací, která bude opravdu evropskou generací díky těmto nástrojům. A můžeme se použít, eh, pardon, můžeme se podívat na své rodiče a Možná jim můžeme i poradit v tom, jak více se zapojit do politického života a jak využívat tyto nástroje. A já si myslím, že tedy my máme tyto schopnosti, že to můžeme dokázat. Myslím si, že Evropa musí mobilizovat svou politickou energii, která tam někde je. Je pravda, že mladých lidí se účastní voleb asi pouze třetina ale je tedy důležité, aby došlo k určité mobilizaci. A také si myslím, že musíme eh, se vymanit z toho škatulkování, z toho uvažování v určitých zajetých politických kolejích. Pokud se nám podaří zvýšit náš hlas, aby nás slyšeli ostatní, že se nám podaří i lépe komunikovat napříč hranicemi. Náš projekt se nazývá Naše Evropa a to ze dvou důvodů. Za prvé, Potřebujeme převzít odpovědnost za náš kontinent. Nemůžeme zůstat někde stranou, protože jsme zkrátka součástí tohoto kont- kontinentu. Za druhé jsme tento mm, projekt nazvali Naše Evropa z toho důvodu, že chceme eh, naplňovat eh, sny a požadavky našich lidí, eh, Evropanů, ale i své. Takže musíme v tom být natolik silní a odvážní, abychom opravdu mohli tento kontinent nazývat svou Evropou. Děkuji. Thank you very much for presentation and congratulations for your... Blahopřeji, blahopřeji k tomuto projektu. Velice děkuji a další na řadě jsou nositelé druhé ceny Jisbas a Kevin van Helden. Uh, good afternoon. Um... Dobré odpoledne. My jsme členy eh, takové mládežnické rady Jau Delft ve městě Delft. Jsme mladí lidé ve věku 15 až 22, máme 6 řádných členů a 8 stážistů v současné době. O co se Jau Delft snaží? Organizovat akce v eh, Delftu, většinou, které se týkají případných problémů na úrovni samozprávy a snažíme se získat názory mládeže. Například tím, že organizujeme dotazníkové akce a pak jsme těmi, kteří představí názor mládeže eh, na zasedání samozprávy. Ale tento projekt je jiný. Tady jsme se soustředili na Evropu, nikoli pouze na tu samozprávní úrovni. Ehm, měli jsme v, Delfte, v Delftu v listopadu roku 2012 kongres mladých lidí z celé Evropy. Předtím jsme si udělali malý výzkum, než jsme z toho kongresu začali vycházet a jak vidíte zde na průsvitce, je důležité si uvědomit, oč se jedná, zejména v oblasti nezaměstnanosti. Je to něco, co se musí spravit, než není pozdě. A velkou součástí tohoto problému je vzdělávání. Máme stále méně peněžních prostředků k dispozici, aby mladí lidé mohli chodit do školy, aby mohli studovat. Stále obtížnější je nacházet projekty, do nichž by mohli být studenti zapojováni a rovněž mnoho mladých lidí musí při studiu pracovat a protože už průběhu studia pracují, eh, tak se nemohou soustředit na to studium plně a je pravděpodobnější, že neprospějí. Na tom kongresu jsme se zaměřili na šest hlavních témat. Tady je vidíte mobilita na evropském pracovním trhu. Tady jsme zjistili, že chybí informace pro mladé lidi, kteří by se chtěli vydat za prací do zahraničí. Nemají k dispozici dostatek informací. Často ani si neuvědomují, jaké možnosti před nimi eh, jsou. Další vzájemné obohacování mezi podnikateli a vzdělávacími institucemi. Ani tam, když je někdo na nějaké škole, eh, tak ty firmy mm, do té školy nechodí, firmy sami nevědí, koho mají k dispozici. Třetím tématem bylo kategorizování nebo uznávání diplomu. Zjistili jsme, že ne všechny kvalifikace v Evropě jsou srovnatelné kvality. Je třeba nějakým způsobem vypracovat srovnávací systém a ten v Evropě schází. Podnikatelství mezi mládeží. To bylo další téma, které jsme se rozhodli prohloubit. Zjistili jsme, že stále více mladých lidí je ochotno založit si vlastní podnik, ale chybí jim nějaké vodítko, chybí jim inspirace či rámec. A pak jsme zjistili, že další téma, a to se váže s tím projektem Erasmus, je ta Evropa bez hranic, studium bez hranic. Zjistili jsme, že studenti, kteří už mají dobré vzdělání, tak častěji se rozjíždějí do, hrani, do, do zahraničí. Právě ti, kterým ještě vzdělání chybí, váhají a chceme to změnit. A poslední téma, to jsou pracovní stáže. Tady si klademe otázku, jedná se o investice do budoucna nebo prostě o levnou pracovní sílu. Provedli jsme takové bouře mozku a sepsali jsme závěry těchto diskusí. Tady máte příklady otázek, které jsme předložili k diskusi. Všichni účastníci eh, dané dílny, daného semináře si nejdříve museli promyslet odpověď na tuto otázku, potom jsme se skupili do diskusních skupin, každý nám sdělil svůj názor, porovnali jsme si je a pak jsme to vše sepsali tak, aby v závěru dne byly k dispozici určité závěry a návrhy, náměty na řešení a rovněž takový seznam těch problémů, které, na které mládež naráží. To jsme provedli jak celoevropsky, ale i na místní úrovni. Tady ty otázky, jak vidíte, jsou konkrétnější. Záleží na tom nikoli pouze v celoevropském měřítku, ale i začneme-li v malém, začneme-li v tom sousedství, v něm žijeme. Ehm, někdy nám připadá, že celoevropsky ta mládež nemůže sama toho mnoho zvládnout, ale přímo v Delftu si s tím poradit může. Tedy v listopadu roku 2012 jsme pozvali 60 mladých lidí z 12 různých zemí, aby se zabývali těmito tématy, které jsme uvedli. A měli jsme i hostující řečníky, například přímo představitelé obce Delft, pak jsme měli ty bouře mozků, skupiny byly osmičlené a byly, konaly se dvě denně. Na konci jsme pak sepsali usnesení, které obsahovalo výsledky našich diskusí. A na konci týdna jsme ze všech těchto usnesení zpracovali jedno takové hlavní usnesení, a navíc jsme si ještě vyvěsili plagáty na zdi s těmi usneseními, s těmi výsledky těch každodenních diskusí a mládež si ještě na tom plagátě mohla připsat, případně rozmyslet, případně mohla hlasovat, co považovala za nejdůležitější. Tak to vypadal typický den. Po snídani jsme nejdříve provedli takové shrnutí předchozího dne, pak jsme měli první eh, zasedání, takovou tu bouři mozku, pak jsme se věnovali mm, sestavování usnesení po dopoledním diskusi, totéž se konalo odpoledne a na konci jsme se snažili vymyslet případné lokální projekty na základě té tématiky toho daného dne. A poté se konala večeře, ale i různé večerní programy. To nám připadalo jako velice důležitý eh, prvek eh, celé akce, protože tím, jak jsme se lépe poznávali, tak jsme uvažovali, že lidé budou ochotní spíše se upřímně, spontánně vyjádřit, budou uvolněnější a vše bude probíhat eh, ještě plodněji. No a na konci jsme pak zpracovali to mega usnesení a tam jsme začlenili všechny ty prvky, o něž byla řeč. Tady u stáží jsme přišli na to, že přece jen je to pro EU prospěšné. Mladý člověk díky tomu získá lepší znalost o daném podniku, případně o dané organizaci a může se stát zaměstnancem či případně něco podobného zkusit sám. Některé organizace nemají zájem o stážisty, přesto eh, zkušenosti z toho, že mladý člověk pracoval pro vícero zaměstnavatelů, není něco, co můžeme podcenit. Měli bychom vybízet k účasti na těchto programech, na stážích a umožňovat mládeži stáže a účast na nich v mnoha zemích. Rovněž bychom měli podporovat investice do mladých podniků, do podniků, které zakládá mladý člověk, protože ty vedou k tvorbě nových pracovních míst a nakopnou evropskou ekonomiku. Tady navrhujeme podporu na tří úrovni. E, stimul může přijít ze strany Evropské unie, případně z jiných zdrojů. Za druhé doporučujeme reformy v evropském školství. Díky nimž bude mladý člověk mít lepší možnost účastnit se stáží, případně založit si vlastní firmu. A poslední bod, jak velké stávající podniky, tak i menší by měli spolupracovat se školami a s mladými lidmi, protože je to ku prospěchu obou stran k tématu mobility a evropského pracovního trhu. Tam se domníváme, že záleží na tom, aby byl zintenzívněn tok informací mezi tím, co se děje v naší zemi i v zahraničí. Mladí lidé nemají často přístup k informacím, které by jim umožnili snadno se rozjet do zahraničí a účastnit se něčeho, nějakého projektu jinde. Mělo by jim být usnadněno i ucházet se o zaměstnání v jiné zemi. Zájemné uznávání či vyrovnávací iniciativy v oblasti diplomů či absolventských kvalifikací. Měli bychom mít srovnávací tabulky a zároveň i kurz, na němž by se každý účastník přesvědčil, na jaké úrovni je on, na jaké úrovni jsou ostatní a měl by k těmto údajům mít přístup i zaměstnavatel. Rovněž by měly být k dispozici takové vyrovnávací kurzy, kde by si nějaký mladý člověk mohl zvýšit úroveň svého diplomu. Takové kurzy typu top-up a vzájemné obohacování. Tam se domníváme, že důležité je, jak u zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců se by mělo snažit více se dovědět o tom daném pracovním prostředí z pohledu té druhé strany. Výsledkem toho bude lepší, bohatší spolupráce například podnikatelů se vzdělávacími institucemi. Snažíme se plánovat nikoli pouze z pohledu celé Evropské unie. Měli jsme hm, ty brainstormingy rovněž na lokální úrovni, týkající se lokálních projektů. Do delvce sjeli mladí lidé z mnohých zemí a my jsme snažili se jim znázornit, jak mohou i u sebe ve své obci, ve svém místě zkoušet spolupracovat na projektech. Máme už dva úspěchy, kterým se můžeme pochlubit. Například facebooková strana Jau Delf, kde mohou podnikatele dávat, eh, umístovat eh, anonce, reklamy, když mají nějaké pracovní místo, zejména vhodné pro mladého člověka. Takže lidé, mladí lidé se tam mohou pravidelně koukat. Další věc, máme takový prozatímní obchod, takový nějaký kiosk, Jde tam o to, že když někdo neví, jak na to, například jak si napsat CV, jak se ucházet o práci, může se vydat do takového kiosku, na takové stanoviště, kde budou jiní mladí lidé, kteří už mají lepší zkušenosti a přátelsky mu poradí například, jak se ucházet o práci, kam jít, jak si napsat životopis a tak dále. Tady vidíte rodinnou fotografii všech 55 delegátů, účastníků té konference a devíti místních eh, samozprávních činitelů, kteří byli přednášejícími. Uběhly už dva roky a mnohé bylo vykonáno. Máme však ještě mnoho před sebou. Neudělali jsme zatím tečku za tou iniciativou, stále bojujeme proti nezaměstnanosti mládeže a rovněž chceme dát mladým lidem hlas, tvář i budoucnost. Děkuji. Thank you. Jus Delft. Děkuji, Jau Delft. A jako další nositel třetí ceny Kristiana E. A. Hi, we are Christiana. Dobré odpoledne, jmenujeme se Kristiana a Eva, jsme z Kypru a jsme součástí neformální skupiny Dynamika mladých. Jsme skupina dobrovolníků z Kypru. Tato skupina byla založena v roce 2011. Po různých programech v zahraničí jsme si říkali, že bychom se měli vrátit domů a zkušenosti využít tam. Náš projekt se jmenoval Zaměstnání pro vás. Jednalo se o vzdělávání mladých v rámci programu Mládež v akci. Účastnilo se devět zemí. Kypr, Estonsko, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Portugalsko a Španělsko. Účastníků bylo 620 a většina z nich byli buď to nezaměstnaní mladí lidé, nebo mladí lidé, kteří přinejmenším hledali práci. Projekt se odehrával v Nikozi a to od 13. do 20. dubna 2013. V Nikozi pochopitelně účastníci měli možnost podívat se po památkách a rozvědět se něco o historii Kypru. Projekt běžel eh, přímo v mládežnickém hostlu v Nikosi, který vlastní mládežnická rada v Nikozii. Před samotným školením jsme ukázali, jak to vypadá v tuto chvíli na trhu práce. V Kypru bylo to v době, kdy pochopitelně probíhala krize v podstatě skoro všude, takže jsme ukázali tu běžnou trajektorii, tedy střední škola, vysoká škola, práce, důchod. Většina lidí si myslela, že to v životě funguje takto. Prostřednictvím různých eh, seminářů jsme eh, jim chtěli ukázat, že to jde i takto, jako vidíte na diapozitivu. To znamená ze školy do zahraničí, do nějaké stáže, částečná práce, zpátky do školy, pokud budete chtít, vystudovat si něco jiného, změna programu a s tím, že důchod je až jaksi poslední alternativou. Co se týče samotného školení, tak to vycházelo z toho, že u nás, ale i jinde v Evropě jsme zaznamenali rostoucí nezaměstnanost a snažili jsme se ukázat, co člověk musí umět, aby se dokázal najít práci. Snažili jsme se identifikovat jednotlivé kroky zaměstnatelnosti, hovořili jsme o inovativních eh, dovednostech, které v tuto chvíli mladí lidé musí mít, chtějí práci. Také jsme jim říkali, jak rozvíjet eh, tvůrčí přístup a podnikavost. A také jsme hovořili o roli mládežnických organizací, vlád, rad mladých, zaměstnavatelů a podobně. A také jsme hovořili o evropských příležitostech pro absolventy škol. Vždycky jsme se snažili zdůrazňovat, že pokud se dostanete na konec cesty, tak si vždy můžete probít cestu novou, protože mladí lidé říkali, že často se setkávají a setkávají s neúspěchem a že je to skoro vede do deprese. Jedno z akcí, kterou jsme měli, jsme pojmenovali Kavárna EU, rozdělili jsme účastníky do menších skupin a dali jsme jim pět otázek, na které měli odpovědět. Mimo jiné třeba, co můžou udělat zaměstnavatele pro posílení zaměstnatelnosti mladých, co můžou udělat mládežnické organizace, co můžou udělat vlády, co Evropská unie. Následně probíhala živá diskuse, v rámci které se prezentovaly výsledky, ke kterým dospěly u jednotlivých stolů. Kromě toho potom Europass životopisy měly svou prezentaci, na kterých se ukázalo účastníkům, jak si můžou vytvářet životopis v rámci té aplikace Europass a kromě toho také měli praktická cvičení, například jak pořádně porat ruku, jak se pořádně obléct na pohovor, když se ucházíte o práci a snažili jsme se naučit další věci, které se dají v podstatě naučit jenom výměnou zkušeností. No a potom probíhala prezentace kariér EU. Zase jsme ukazovali možnosti, jak pracovat v Evropské unii, jak eh, se ucházet o pracovní místa. Potom jsme prováděli další seminář, který se jmenoval Inspiruj a veď. Během školení jsme zjistili, že pochopitelně tito účastníci chtějí nejenom poslouchat, ale eh, také si něco vyzkoušet a pracovat. Takže tady jsme jim dali možnost, aby pracovali na vlastních projektech, které následně potom budou moci, po té, co je vymyslí, realizovat doma. A řada účastníků nám řekla, že ty projekty, které si vytvořili v rámci tohoto školení, následně realizovali doma takže se třeba obrátili na různé neformální skupiny nebo nevládní organizace a projekty realizovali v rámci projektu Mládež v akci. Jedna z prezentací se týkala Evropské komise, eh, vysvětlilo zastoupení Evropské komise v Kypru, strukturu Evropské komise a Evropského parlamentu a musím říci, že jak jste říkali předtím, a mlada, eh, řada našich mladých účastníků vůbec nevěděla, jak tyto organizace fungují, takže k tomu měli školení a potom další přednáška se týkala řízení ekonomiky v době finanční krize. Snažili jsme se vysvětlit, jak funguje finanční krize a eh, vysvětlit problémy, které zažívají ve svých vlastních zemích. Potom jsme měli prezentaci orgánu pro rozvoj lidských zdrojů v Kypru. Snažili jsme se jim ukázat, jaké programy eh, existují v Kypru, na Kypru a jaké programy existují v jejich vlastních zemích. Potom jsme měli eh, přednášku eh, jednoho akademika, který hovořil o tom, jak je jak v tuto chvíli mladí lidé mohou se snažit ucházet do zaměstnání eh, na, v situaci, kde na trhu práce to je dosti bezútěšné. Kromě toho jsme také měli prezentaci programu Mládež v akci. S tím, že jsme prezentovali jednotlivá klíčová opatření v rámci tohoto programu, Potom jedna kolegyně z Kypru hovořila o svých zkušenostech v oblasti EVS. Jak se účastnila nějakého programu, který trval 6 měsíců v Evropě a jaký to moc potom pomohlo a při hledání práce a profesním rozvoji na Kypru. Potom jsme měli prezentaci o tom, jak si vytvořit vlastní nevládní organizaci. To bylo pro ně úspěšné, všichni pocházeli z nějakých neformálních skupin a bylo pro ně zajímavé se dozvědět, jak založit a dále rozvíjet nevládní organizaci. Měli jsme také různé mezikulturní večery, mladí lidé mohli se podělit o své tradice, o svou kulturu a národní kuchyni, protože konec konců takovéto školení musí být i zábava. Takže to byl příjemný konec přednášek a seminářů, takže každá země měla možnost představit svou kulturu jeden večer. Potom jsme také udělali si výlet do Limasolu. Tady vidíte fotky. Navštívili tam hrad. Moc jim tam líbilo. Takovéto výlety jsou vždycky důležité, protože se můžou lidé seznámit s místní kulturou. Je to malá země a vím, že je to poměrně drahé se, do, se na Kypr dostat, takže jsme si jim snažili ukázat alespoň Lemasol. A závěrem pár plánů do budoucnosti. Rádi bychom rozvíjeli svou neformální skupinu, pochopitelně zatím je to na úrovni dobrovolnictví. My jsme dvě dobrovolnice a Obě dvě jsme učitelky, snažíme se zajistit širší účast mladých lidí, jak z Kypru, tak ze zahraničí. Snažíme se ukázat, jak se dá vyřešit eh, problém s nezaměstnaností. Chceme, aby se, to účastní, aby se té práce účastnilo více našich mladých lidí i z jiných zemí mladých lidí. Chceme je motivovat o tom, jak motivovat, informovat o tom, jak vypadá situace, posilovat jejich tvůrčí přístup a posilovat eh, jejich dovednosti. Takže závěrem Chci jenom říci, že nezaměstnanost a jiné problémy eh, všechny můžeme vystupovat zpátky ke vzdělávání. Vidíme, že řada našich účastníků v podstatě eh, skončila školu a potom se dostala do slepé uličky. Neví kam. Šli třeba na vysokou školu, teď mají diplom a neví, co s ním. Systém školství a vzdělávání musíme změnit, tak aby lidé byli více tvůrčí. Učitelé se musí držet osnov, takže příliš neinspirují a to se musí změnit. Myslíme si, že když se změní školství, sníží se i nezaměstnanost. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za zajímavou prezentaci. Nyní máte slovo vy, kolegové a kolegyně, máte-li nějaké připomínky či otázky na zástupce těchto projektů. Prosím, paní Kamervert. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, vor allen Dingen vielen herz... Srdečné díky a blahopřeji všem třem laureátům. Už celých pět let jsem v parlamentu a rovněž jsem členkou německé jury eh, ceny Karla Velikého a vždy znovu jsem fascinována tou angažovaností, nadšením, dobrou vůlí energií mladých lidí, kteří se do těch projektů zasazují, kteří na nich pracují. No a myslím, že bychom mohli upřímně říci, že pokud je toto reprezentativní pro celou evropskou mládež, tak se o budoucnost Evropy rozhodně bát nemusíme. Můžeme naopak pohlížet s nadějí do budoucna, pokud takovýto mladí lidé takto angažovaně se o tu Evropu chtějí starat. I když bohužel víme, že tomu tak není vždy, že nositelé ceny Karla Velikého jsou spíš výjimkou než pravidlem. No a moje otázka. První nositel tedy té první ceny, to byli lidé, kteří mnoho cestovali, i ostatní projekty se přímo či nepřímo vázali s cestováním a otázka zní, jak na to pohlížíte? Jsou problémy srovnatelné? Vypadá to více-méně ve všech členských státech stejně? anebo vás eh, praštily do očí nějaké zcela nápadné a výrazné rozdíly. Čili zda země, které bojují s hospodářskými obtížemi, mají mladé lidi, kteří jsou spíše deprimovanější. A nebo zda je to právě naopak. Zda nějaké svízele toho mladého člověka inspirují k tomu, že se snaží ještě více něco s tím dělat. A nebo zaspíš, ti lidé v těch zemích, kde už ty vyhlídky nemají, rezignují, jsou depresivní. Jak vaše zkušenost v tom dopadá? A další podotázka, Myslíte si, že vaše projekty povedou právě k tomu, že ten mladý člověk si řekne, já to vezmu do svých rukou, nebudu tady jenom sedět a nadávat, zkusím s tím něco udělat sám, ten dánský projekt mi připadá velice vhodný právě k tomu, aby se mladí lidé mohli postarat sami o sebe, aby tu budoucnost mohli utvářet sami, aby neviděli tu budoucnost jako jenom černo-černou. No a každopádně vám srdečně děkuji. Jsou to velice inspirativní projekty. A rovněž i za to, jak je chcete táhnout dále, že to není jenom nějaká jednorázovka, ale že chcete pokračovat v tom, čo, co jste začali. Thank you. Um, we are, uh... no, děkuji. Bohužel nemáme tolik času. Přihlásili se mi čtyři poslanci se žádostí o dotaz, takže já teď už se ptám, zda mohu uzavřít ten seznam lidí, kteří se přihlásili o slovo. Dobře, takže pan gramatikákis bude poslední, který bude moci položit dotaz. Teď paní Ferhajen. Nejdříve i já bych ráda srdečně poděkovala a z celého srdce vám poblahopřála k výhře. Zvládli se opravdu výborné věci. Je to velká událost pro nás, ta cena Karla Velikého, vůbec ta práce té poroty. Já sama jsem členkou poroty za svou zemi a sama jsem byla starostkou cách, takže některé z vás jsem i potkala, výdala, no a mohu se pochlubit tím, že právě impuls pro tu cenu pochází z mého mateřského města a jsem velice ráda, že mohu být u toho, když své projekty představujete. Co musíme zdůraznit? to, že mladí lidé nám mají co říci, že když pracují s vyhlídkami, svými životními vyhlídkami, s tím, s čím bojují jejich kolegové, kamarádi, že to chtějí artikulovat, že to není jenom takové nadávání, stěžování si, svalování viny na někoho jiného, že se snaží přicházet s projekty a chtějí se do těch diskusí zapojovat, že chtějí, aby jejich hlas byl slyšet a proto mám obrovskou radost, že ve všech třech projektech ten aspekt sehrává obrovskou roli. I pro mě je otázkou udržitelnost toho projektu, pokračování a zapojování dalších mladých lidí do toho kterého projektu. Měli byste vy pro nás nějaká konkrétní doporučení, co bychom my jako europoslanci měli zlepšit v tom, čím se zabýváme tady? Jak můžeme lépe navazovat kontakty s mládeží? Jak můžeme mládeži uvědomit, že by jim mělo záležet na tom, co se zde děje v této sněmovně? Já, když například zde vítám návštěvníky, tak je to až 50, 40-50 skupin a polovina z toho třídy. A je to různé. Některý učitel se snaží eh, učit evropsky, ale někdy vidím, že i osobnostně u té mládeže je otázkou, zda se vůbec zajímají o něco, co eh, vychází za jenom takový ten obzor toho, čím jsem já, co je mé nejbližší okolí a tak dále. Měli byste nějaké inspirativní doporučení, jak se k mladým lidem dostat lépe, jak je lépe oslovit, jak zvýšit jejich povědomí o tom, co se děje na evropské úrovni? Tady ani nejde o to, že toho je pro mládež příliš málo, co nabízíme, ale spíše, že mládež o té nabídce třeba neví a a že je Evropa není schopná nadchnout. Vy jste pracovali s mládeží, která už byla evropské myšlence otevřená, přístupná. Ne vždy věděla o všem všechno, ale rozhodně měla mm, tu dobrou vůli se o to zajímat. Jak bychom měli se do toho dát, abychom i u těch, kterým, mm, kterým je to jedno, co se v Evropě děje, to nějak přiblížit a i přiblížit jim tu myšlenku, že na tom záleží. Děkuji nyní paní Ward. Uh, thank you very much. Chtěla bych poděkovat za prezentace. Já jsem eh, celý život eh, se účastním takových projektů a snažím se ponítit eh, lidi, aby sdíleli své zkušenosti i v tom přeshraničním kontextu, tak jsem velice ráda. Líbí se mi celá řada věcí, které děláte. Myslím si, že ukazujete velké ambice, kterým je třeba pravdu stát hold. Velice se mi líbí zejména činnost kyperské skupiny skupiny, která upozornila na důležitost kreativity a která hovořila o tom, že je dost těžké najít kreativitu v často z takových těch zkostnatělých osnovách a jak je těžké dnes uspět v tom eh, obtížném světě. Chtěla bych se zeptat Dánská na tři země, které jste nenavštívili. Hovořili jste o tom, že jste navštívili 24 zemí a myslím si, že se to ještě konalo předtím, než přistoupila Chorvatsko. Takže které tři země jste vynechali? Nebo... A ještě mám dotaz. Zastupuji jste eh, Velkou Británii a angličtina je mým mateřským jazykem. Mě velice um, zaujalo to, že jste vlastně hovořili o tom, že angličtina byla takovým tím spojníkem mezi vámi a mezi ostatními mladými lidmi z jiných zemí. V současné době je v mé zemi dost euroskepticismu, já se domnívám, že nakonec tedy Británie zůstane uvnitř Evropské unie, pokud by se hlasovalo pro to zda zůstat nebo vystoupit. Ale myslím si, že je také dobré, že jste zúraznili to, že angličtina jako jazyk je důležitá i pro takové programy, které děláte. Zajímalo by mě, zda byste se třeba mohli ještě více třeba propojit s britskými mladými lidmi a zda byste třeba se mohli podělit i s nimi o vaše zkušenosti. Také mě zajímá, zda používáte Facebook a Twitter, protože zatímco my teď zde zasedáme, tak eh, posíláme různé tweety. Myslím si, že by bylo hezké, abych, aby i v těchto dokumentech nebo na tomto dokumentu měli i ikony, aby, aby se tam vlastně dali používat ty tweety z živé konverzace. Děkuji. Každý bude mít nyní paní Šojdrová. Hmm, děkuji. Děkuji. Budu mluvit francouzsky. Možná mi budete rozumět líp, než když budu mluvit česky, protože jsem z České republiky. Jsem také členkou poroty. Účastnila jsem se aktivity Evropského parlamentu mladých, který pracuje v České republice a který je velmi podobný vašim zajímavým aktivitám. Vaše zkušenosti a vaše závěry pro mě byly velmi zajímavé. Je dobré, abychom my, europoslanci, si mohli vyslechnout vaše zkušenosti a chci vás ubezpečit, že pro mě je důležité si vás vyslechnout a slyšet vaše návrhy a vaše myšlenky. Mám pro vás jednu pozvánku, můžete navštívit také Českou republiku, pokud jste tam ještě nebyli. A také Kypr. Kyperským kolegům chci říci, že Česká republika má velmi dobré zkušenosti s reformou systému školství. Takže možná, že by vás to mohlo zajímat. Pokud chcete, tak eh, přijeďte, my určitě najdeme věci, které by pro vás byly zajímavé. V každém případě se držte své cesty, svých myšlenek a určitě se jich držte. Takže ještě jednou děkuji za vaši práci. Thank you. And Mr. Louis. Ano, děkuji ještě pan Louis. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat eh, prezentujícím za informace. Mě překvapilo, eh, nebo mě, mě, na mě učinila dojem zejména ta nizozemská a Kyperská prezentace, kteří se vlastně soustředili na to, jak postupovat lokálně, jak vystupovat z té místní občanské společnosti, to si myslím, že je velice dobrý postup, jak řešit takové problémy. Kyperská skupina hovořila třeba o tom, že vlastně ne, se neví přesně mezi mladými, jak to funguje v Evropské komisi, tak já si myslím, že nejste sami, že jsou i ostatní, kteří to neví přesně, jak to tam vlastně funguje. Uh, a ještě bych se chtěl vyjádřit k něčemu, co říkala dánská skupina. Možná jsem tomu úplně neporozuměl, snad mě i opravíte. Mám pocit, že jste hovořili o tom, že byste vlastně chtěli uzmout moc těm nadnárodním firmám. Já si myslím, že to trošku tedy znělo eh, jako bychom se chtěli možná snad i vrátit do té Evropy, která zde byla před 25 lety, tak možná jsem to úplně nepochopil. Ale velice mě například zaujala vaše myšlenka o nutnosti podporovat podnikatelské zkušenosti a o tom, eh, že je nutné tedy mm, mm, tyto aktivity celoevropské podpírovat mm, i s těmi místními orgány. Ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu, co říkali i kolegyně u předsednického stolu. Eh, hovořili jste o tom, že chcete změny, že chcete něco změnit, takže mě zajímá, co konkrétně, jaké konkrétní změny máte na mysli. Děkuji, říká paní předsedající a pan Kis vystoupí, co by poslední řečník v tomto kole. Děkuji, budu stručný. Než jsem se stal europoslancem, působil jsem jako univerzitní profesor. A byl bych velice rád, kdyby těto mladí lidé patřili mezi mé studenty. Ukazují velkou inspiraci, pracují velice usilovně. Já si dokážu představit, jakým problémům musí čelit. Já si myslím, že bych vlastně mohl téměř okamžitě udělit nějaký titul. Nicméně, já teď vlastně, když jsem europoslancem, tak vlastně už se mi to tak nelíbí, to, co říkají, protože já vlastně neznám odpovědi na ty otázky, které kladou. Vím, že například kyperští studenti jsou vlastně podrobeni okupaci a že i další mladí Evropané trpí velkou nejistotou v Evropě, že zde určitá agonie, mnozí mladí lidé bojují o přežití. A ty problémy jsou nejenom finanční, ale i psychologické. Takže já bych vlastně chtěl dnes eh, říct si všem mladým Evropanům, že se vlastně my jako starší generace musíme omluvit, že se jich musíme omluvit za tu situaci. Děkuji. Ano, Děkuji a teď eh, máte tedy každý tým pouze dvě minuty, omlouvám se, ale pouze dvě minuty a začínáme těmi, kteří vyhráli, kteří jsou na tom prvním místě. Ehm, no, padla celá řada dotazů, chtěl bych za ně poděkovat. Já si myslím, že ta diskuse o těch nadnárodních korporacích a v mm, Sovětském svazu, tak na to si myslím, že na to není dost času, na takovou diskusi, ale mohu vám říct, že zcela jistě nechci návrat do Sovětského svazu, to vás mohu ujistit. Když se vracíme e, k té motivaci a k tomu, že chceme změny, tak k tomu mohu říci, že e, vidíme určitou Eh, pro určitý pokrok, zejména u mladých lidí ve východní Evropě. Zaznamenali jsme eh, jistý zájem a aktivitu, zejména tedy v, té, v těch zemích východní Evropy a takový zájem nevidíme třeba v severských zemích. My usilujeme o, ty, o ten osobní zájem, ale trpíme určitou existenciální nejistotou a nemáme stejnou motivaci jako třeba mladí v jiných zemích. A to je takový určitý paradox, na který jsme narazili. Eh, uviděli jsme, že třeba v jižních, zemích jižních Evropy ti mladí lidé opravdu nemají stejné možnosti, jako máme my. Takže je zde určitá... A co se týče o těch eh, změnách, které chceme, tak eh, to je třeba problém korupce. Pak je zde také otázka klientelismu versus aktivismu. Také jste se ptali na to, zda tedy, jak je to s tou pasivitou nebo aktivitou dnešních Evropanů. Nemohu než souhlasit s tím, že my se musíme aktivizovat a vy se také musíte aktivizovat. Celé jistě se shodneme na tom, že nemůžeme zůstat pasivními a že se nemůžeme stále jaksi vymlouvat na to, že se o nás musí postarat nějaké systémy, ať už evropské nebo jiné. Pak je zde také dotaz na to, že vlastně jsou zde studenti, kteří přichází k té evropské otázce jaksi pasivně. Já si myslím, že bychom neměli my jsme, my jsme vlastně třeba ve škole měli pouze asi 30 hodin, kdy jsme hovořili o Evropě a o Evropské unii, takže je dost těžké vůbec tomu porozumět, jak vlastně vůbec, jakou máme vůbec kvalifikaci potom eh, třeba eh, hlasovat v evropských volbách, takže si myslím, že je důležité mít více informací, větší proces, musíte být lepší socializace, uh, Myslím si, že naše cesta byla opravdu skvělou zkušeností s tou, jak se socializovat s evropskými mladými lidmi, ale myslím si, že asi ne všichni mladí lidé se na takovou cestu mohou vydat. Mohli bychom ještě naplánovat něco dalšího konkrétního, třeba zamyslet se nad studijními programy, nad školními osnovami, o tom jsme také hovořili, zda by třeba do těch školních osnov se více mělo zařadit eh, témat, která se týkají evropských otázek, nebo jste by to měly rozhodovat třeba místní ministerstva, ale zcela jistě je důležité něco tam udělat. Ještě chci říct, že když jsme navštěvovali ty školy a hovořili jsme o našich zkušenostech, tak jsme vlastně během těch přednášek ukazovali videa, fotografie, různé zvukové nahrávky a ukazovali jsme že se ta Evropa otevírá. My jsme jim vlastně těm mm, posluchačům jsme vlastně více otevřeli oči, aby více lépe poznali Evropu. Takže myslím si, že by to bylo dobré třeba i takto pokračovat v jiných zemích. Dokonce i někteří učitelé nám říkali, že by bylo dobré, aby takové přednášky probíhaly, abyste bylo více přednášek o Evropě, o Evropské unii. A když vlastně si vyslechli naši prezentaci, tak pak měli určité osobní zkušenosti, osobní příběhy, které mohli využít. Měli konkrétní příklady o konkrétních mladých Evropanech. A jak říkal můj kolega, máme zde určitou kulturní identitu, kterou, která nám chybí, jsme určitou ztracenou generací. Měli bychom se vlastně vidět jako evropská mladá generace a neměli bychom, se poci- neměli bychom pocitovat to rozdělení na jednotlivé národy. Ještě 10 vteřin, prosím. Ne, ne, ne, už to bylo příliš mnoho, říká paní předsedající. Dobře, tak dávám ještě 10 vteřin. Navštívili jsme 24 evropských zemí, 19 bylo evropské Inuje, Finland, Máme sebou, eh, některé ty země jsme tedy navštívili, máme sebou ještě informace a letáčky. Děkujeme také za pozvání do Spojeného království. Rádi vás navštívíme a pošlete nám prosím ještě více pozvánek. Strictly. Další tým opravdu jenom dvě minuty. Děkuji mnohokrát za vaše otázky a za laskavá slova. Určitě v různých zemích existuje různý pohled na věc, Někteří mladí lidé se bojí o svou budoucnost. Třeba na kongresu jsem hovořila s dívkou z Polska, která říkala, že u nich mlátí policisté mládež, která demonstruje, protože nemůže najít práci. Je potřeba se o to postarat. Je potřeba, že aby si mladí lidé uvědomili, že pokud budou chtít, tak můžou mít svůj hlas, ale je pravda, že řada mladých lidí neví na to. Neví, jak na to, jak vyjádřit se. Řada projektů organizovaných Evropskou unii je určitě dobrá, ale myslím si, že řada mladých lidí neví, že takové projekty existují a v každém případě neví, jak se jich účastnit. Někdo se ptal na řešení. My si myslíme, že Evropská unie by měla vytvořit výměné programy pro všechny země i pro studenty s nižším vzděláním, protože je pravda, že řada studentů s lepším vzděláním se může účastnit výměných programů v zahraničí, ale lidé s nižším vzděláním takovou možnost nemají a měli by ji dostat, protože pro ně bude důležitá. tak aby věděli, že Evropská unie je skutečně unie a že třeba na univerzitu anebo za prací či za jiným vzdělávacím programem můžou i do zahraničí. Také máme pocit, že neexistují dostatečné instrukce i třeba v tom smyslu, že by lidé měli nějaké konkrétní místo ve své zemi, kam se můžou jít informovat o tom, jak jet pracovat do Evropy. Děkuji, prosím, poslední tým. Také děkuji. Jedním z nejaktivnějších členů je chlapec, který nás jednou viděl na ulici, slyšel, že se bavíme anglicky a přišel se nás zeptat, kdo jsme. A když zjistil, že se také může zúčastnit, tak byl strašně rád a zatím se účastnil spousty výměn, jak eh, u nás na Kypru, tak v zahraničí. Takže já si myslím, že mladí lidé především musí vědět, jaké mají možnosti, že existují příležitosti se účastnit takovýchto programů a projektů. A potom jste se ptali, jak my můžeme propagovat Evropu. Já si myslím, že mobilita je asi nejdůležitější. Nemůžeme je naučit, co to je Evropa, sami se na ní musí podívat vlastníma očima. My věříme ve vzdělávání, myslíme si, že by se dalo učit neformálně i ve třídách. Prostě neměl by se učit pořád jenom podle učebnice, protože pak se studenti nudí, jenom pasivně dostávají informace. Jak se mají dozvědět o Evropě, když prostě se nepodívají sami na vlastní oči, co to Evropa je? Musí si projít evropská města, neměli by pořád trčet jenom ve třídě. Takže z toho důvodu si myslím, že je dobře, že se do projektu Erasmus Plus dává více peněz do rozpočtu a že je možné financovat takovéto projekty. Takže doufáme, že v nejbližší budoucnosti to bude proveditelné. Chceme podporovat vzdělávání a změnu ve školství. A kromě toho, když jsme vytvářeli tento projekt, tak jsme sami čelili určitým problémům. A musím říci, že jsme se hodně se samotného vytváření tohoto programu naučili. Věděli jsme přesně, co cítí ostatní účastníci, protože jsme byli na stejné lodi. Děkuji. Také děkuji za vaše odpovědi a za prezentaci. A Můžete tady pochopitelně se zdržet, pokud chcete, a můžete si vyslechnout prezentaci programu Erasmus+, Plus, to je další bod na pozoru našeho jednání. Nový rámcový program pro vzdělávání, školení mládež a tělovýchovu společně s Kreativní Evropou se stává jedním z největších úspěchů bývalého funkčního období tohoto výboru. Byl přijat na konci roku 2013 a bude trvat 7 let, tedy od roku 2014 až do roku 2020. Teď jsme se dostali na konec prvního roku jeho realizace, takže si myslím, že je to dobrá situace pro to, abychom si udělali inventuru s realizací, protože jsme slyšeli, že se objevily nějaké problémy s platbami v programu Erasmus+, tak bychom se rádi dozvěděli, jak to vypadá. Pozvali jsme proto pana Nuce z příslušné jednotky Evropské komise, aby nám řekl, jak to vypadá s realizací programu Erasmus+, především co se týče rozpočtových škrtů a jejich dopadů. Takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Jak jste říkala, paní předsedkyně, bude to pouze krátký úvod k tomuto dnešnímu tématu. Nejprve připomenu, o jaký program se jedná, protože vím, že řada z poslanců a poslankyň zde, a zde nejsou příliš dlouho, takže ten program možná tak úplně neznají, takže krátce ji představím. Potom se podívám na první rok realizace tohoto programu a například na poučení z toho prvního roku. Na programu Erasmus Plus je asi klíčové to, že je integrací sedmi různých programů eh, od mobility, tempus eh, a řada malých programů byly zařazeny do jednoho velkého programu, který se drží tří os. Jedním klíčovým opatřením, které je asi vidět nejvíce, je mobilita. Kromě toho ale ještě existují projekty v oblasti spolupráce a podpora politických reform. Tímto novým programem jsme především se snažili dosáhnout toho, aby celý program a jeho výsledek byl více vidět, aby měl větší dopad. Snížili jsme počet opatření, abychom se vyhli tomu, že se budou peníze utrácet bez velkých eh, výsledků, spíše jsme se soustředili na obsah. Ne na to, v jakém sektoru se opatření děje, ale v čem spočívá. Kromě toho jsme se také snažili to lépe navázat na politické cíle, které v Evropě máme, například v oblasti modernizace vzdělávání a školství. A také chceme, aby veškeré ovoce těchto projektů bylo více rozšířeno a využito i jinde. To jsou tedy hlavní zásady, kterých jsme se drželi. Když se podíváte na to první klíčové opatření, tak jak tomu říkáme, tedy mobilitu, tak tady vidíte trochu podrobněji, jaké projekty jsou podporovány. Pro jednotlivce například podporujeme mobilitu za vyšším vzděláváním, odborným školstvím a mládežnické programy. Co se týče zaměstnanců, tak tam v podstatě se jedná o všech pět sektorů, tedy vyšší vzdělávání, odborné školství, vzdělávání dospělých, školy a mládež. Oproti předchozímu programu, veškeré individuální programy mobility musí být zapojeny do tzv. institucionálního přístupu. Jinými slovy tedy jednotlivci už se nehlásí na tyto projekty a dělají to přes školu nebo přes univerzitu, přes eh, obchodní komoru nebo jinou organizaci. Tam je možností několik. Další opatření v této oblasti je společný magisterský program, který už existoval v rámci Erasmus Mundus. Jsou to tedy přeshraniční spolupráce mezi univerzitami, v rámci které vytvářejí společné osnovy a následně studenti mohou přecházet z jedné univerzity na druhou. A poslední téma jsou studentské půjčky. Ne tedy, že bychom z rozpočtu dávali studentské půjčky, ale vydáváme a vytváříme systém záruk, který by měl podporovat takovéto půjčky na projekty mobility, především u magisterské úrovně. Teď další klíčové opatření, tedy spolupráce pro inovaci, vychází spíše z projektů. Cílem je změnit účastnické organizace, ale také šířej ovlivnit celý systém vzdělávání a školství a jednotlivé instituce. Tady máme za prvé strategická partnerství, která se provádí prostřednictvím národních agentur. Tady máme různé um, přeshraniční a průřezově sektorové spolupráce, které by měly být využitelné nejenom pro jednotlivé účastníky, ale šířeji i pro celý systém. Potom máme takzvané znalostní aliance a dovednostní aliance. První je tedy v oblasti vyššího školství a druhá je v oblasti odborného vzdělávání a školství. S tím, že cílem je eh, zaměřit se na lepší spolupráci s podniky Třeba ty sektorové odvětvové aliance se snaží zabývat tím, jaké kvalifikace chybí v určitých odvětvích a potom se snaží navázat spolupráci se školami, aby je poskytovali. Takže to jsou větší projekty, které potom řídí výkonná agentura. A v praxi řada lidí na, naráží na problém rozpočtu. Tady to byla velká změna pro nás, protože s vaší podporou se nám podařilo navýšit rozpočet až o 40 oproti předchozímu sedmiletému období. Takže vidíte, že v součtu ta celková částka je výrazně vyšší. Je to z části rozpočtu 1a a potom tam ještě menší částka 1,6 miliard euro z vnějších nástrojů jako například nástroje pro rozšíření Evropské unie anebo eh, politiku sousedství. Tady vidíte, jak to vypadá s čerpáním rozpočtu během sedmi let. 40% navýšení během těchto sedmi let oproti předchozím sedmi letům nám umožnilo vytvořit rozpočet, který bude zhruba dvojnásobný v roce 2020 než teď, čili budeme někde na třech miliardách s tím, že teď máme něco přes 1,5 miliardy. To je velký nárůst, ale z toho grafu také vidíte, a k tomu se ještě vrátím později, že ta křivka nejprve je poměrně Pavlovna, Kdybychom tam zadali rok 2013, tak byste viděli, že rok 2014 nemá moc vyšší částku než rok 2013. V patna, roce 15 to není o tolik více než v roce 14. Po roce 2016 ten rozpočet začíná narůstat daleko prudšej během tedy těch posledních čtyř let programu. Co se týče právního základu Erasmus+, tak eh, tam je potřeba říci, že tam je několik procent distribuce rozpočtu. Vycházelo to z diskuse s vámi a s členskými státy. Zavedli jsme tedy tyto procentuální podíly. Máme tam odvětvová procenta, ale také procenta přidělená jednotlivým klíčovým opatřením. Celý ten systém je celkem složitý. Například 77,5% z rozpočtu musí jít na vzdělávání a školení, 10% na mládež a menší procenta potom na další aspekty. A co se týče vzdělávání a školství, tak tam zase máme nastavená minimální procenta na jednotlivé části eh, systému školství. Takže jedna třetina minimálně musí jít do vyššího školství. Z toho celkového rozpočtu, nejenom z toho rozpočtu na vzdělávání a školení. Takže to jsou parametry, se kterými pracujeme při realizaci tohoto programu. To tež uvidíte v na levé straně pro jednotlivá klíčová opatření. Hlavní část je na klíčové opatření 1, tedy mobilitu, to je 63% minimálně. 28% jde do klíčového opatření číslo 2, tedy spolupráce a podpora pro politické reformy bude mít 4,2%. Tam je to pevně nastavené. Zase vidíte, že tady existuje určitá flexibilita v jednotlivých sektorech, zhruba 5% flexibilita u všech těchto určených částek. Takže například na předchozím diapozitivu jsme viděli, že ta celková částka je na sedm let. S tím, že jsem chtěl říci, že tady tato procenta musíte, musí být respektována v globálu za těch sedm let. Nemusí to být každý rok. Takže třeba když se podíváte na ta čísla u mládeže, tak máme celkový rozpočet 14,7 miliard, z čehož vyplývá, že 1,47 by mělo jít na mládež plus minus 5 Tam je tedy určitá marže. Další důležitá věc, když už se pouštíme do diskuse o rozpočtu, je v tom, že rozpočet programu Erasmus Plus vychází v podstatě ze čtyř rozpočtových linií. Nejvyšší je ve vzdělávání o školství, pak tam je něco u mládeže, něco v projektu Jean Monnet a něco u sportu. To jsou pochopitelně ty poslední dvě nižší položky. To je potřeba vzít v úvahu. Když chcete ovlivnit tento program, tak v podstatě máte ta, tyto čtyři položky v rozpočtu, na které se musíte podívat. Kromě toho tam je ještě v rámci části čtyři mezinárodní spolupráce, máme tam jednu část pro rozšíření, druhou část pro politiku sousedství. Takže to jsou tedy ty oblasti rozpočtu, které mají dopad na tento program. Teď co se týče řízení, tak část provádějí národní agentury a část agentura EAKA. 80% fondů v podstatě řídí zhruba národní agentury s tím, že 20% řídí potom ta výkonná agentura. A jenom malou část řídí přímo generální ředitelství, ředitelství EAC. Potom jsme také se snažili několik věcí zjednodušit. Více používáme jednicové náklady, takže nechceme nutně po všech, aby prokazovali náklady Spíše vycházíme z historických eh, nákladů a řešíme to paušálně, což také snižuje riziko chyb. Co jsme se poučili během letošního roku? Rok 2014 byl prvním rokem tohoto programu, takže spousta věcí se musela nastartovat. Jak jsem říkal, tento program je prováděn prostřednictvím národních agentur, takže jsme je museli obnovit. Těch máme 60 v účastnických zemích celkem. Takže jsme museli dopředu zkontrolovat všechny tyto agentury, tak aby se zajistilo, že jsou řádně nastavené. U agentur, které v podstatě přešly z minulosti, ta kontrola byla méně náročná než u agentur, které byly založeny přímo jenom pro program Erasmus Plus od nuly. Potom jsme také vydali pravidla a další příručky týkající se těchto programů. Nový integrovaný software jsme připravili pro celý program a v mezičase pořád ještě běží realizace posledních let toho předchozího programu. Takže to vedlo k určitým dětským chorobám. Realizace byla pomalejší než v předchozích letech, ne tedy eh, pomalejší než v prvním roce realizace předchozího programu, ale určitě pomalejší než v posledních letech předchozího programu. Takže některé termíny se nezvládly, ale už ve druhém roce se nám daří zase posunout ty termíny do běžného rytmu známého z předchozích programů. A zvyšuje se nám průměrná, průměrná velikost projektu, především co se týče strategických partnerství. Zjišťujeme, že projekty rostou a následně těch projektů pochopitelně můžeme vybrat méně. A musíme ověřit, jestli opravdu je potřeba, aby ty projekty byly tak veliké. S národními agenturami se snažíme tuto věc vyhodnotit. Některé věci byly přesunuty do roku 2015, e, týkalo se to části 4 rozpočtu a vycházelo to z toho, že ty programy, které jsou financovány z této části rozpočtu, byly schváleny až pozdě v letošním roce. Neznamená to, že o ty peníze přijdeme, jenom se rozdělí na 6 let, nikoli na 7. Co se týče toho programu podpory studentských půjček, tak to jsme také ještě nespustili, to se zatím teprve připravuje. A první závazky by měly být schváleny už v letošním roce, předpokládáme s tím ale, že používány budou až od roku příštího. To pochopitelně neznamená, že bychom nevyužívali celý program a celý rozpočet. Určitě celý rozpočet budeme schopni bez problému vyčerpat. Jak jsem říkal a hlavně jak jsem ukazoval na předchozím diapozitivu, teď ten rozpočet není tak vychozí, vysoký jako v předchozích letech členské státy měla, měly vysoká očekávání i v jednotlivých odvětvích, protože jsme všichni v podstatě triumfálně říkali, že máme o 40% vyšší rozpočet, ale to neplatí pro letošní rok. A musím říct, že některé členské státy z toho byly frustrovány, protože zpočátku byly nadšeny a my jsme potom vlastně nebyli schopni eh, vybrat o moc více projektů. Takže vedlo to v některých sektorech k poměrně nízkému procentu vybraných projektů, ta čísla jsou předčasná, předběžná, pardon, protože zatím ještě rok nedoběhl a nemáme to všechno vyhodnoceno. Třeba u mládeže se to pořád ještě navýší, protože tam běží druhé výběrové řízení. A kromě toho si také myslím, že u škol a to není 10%, ale už teď je to 17%, to je to klíčové opatření číslo 2. Nicméně pořád je z toho jasné, že když se podíváme na proporci vybraných projektů také poměrně nízká. A je to potřeba řešit u programu typu Erasmus+. Je, důležitý, je důležité, aby ten program byl výborný, ale zároveň musí být dostatečně masový. Musí být dostatečně velký tak, aby eh, mohl ovlivnit dostatečnou část eh, sektoru školství příštím roce bude rozpočet vyšší, to určitě pomůže, ale tady vězme, jak to tuto chvíli vypadá s rozpočtem. Teď eh, poslední a pravděpodobně nejdůležitější věc je nedostatek prostředků na platby. Asi vás nepřekvapí, že se o tom zmiňuji. Jak víte, ve víceletém finančním rámci pro léta 2014 až 2020 nebylo vloženo od samého začátku do rozpočtu dostatek eh, položek na platby, dostatek prostředků na platby. Například, když se podíváme na rok 2014 a srovnáme ho s roku 2013, tak co se týče závazků, tedy počet opatření, které můžeme podepsat jinými slovy, tak tam jsme dostali o 9% více oproti roku 2013. Ale co se týče pladeb, tedy to, co můžeme vyplatit, tak tam jsme dostali o 13% méně než v loňském roce. 13% méně. Takže je jasné prostě, že nemáme dostatek prostředků na platby, aby mohl být rozpočet běžně čerpán. Co jsme s tím udělali? Platby jsme spozdili. Existuje systém předfinancovávání, kdy tedy projekty dostanou peníze dopředu a národní agentury také. My jsme ta první, ty první částky předfinancování snížily, tak aby se dostalo na všechny, ale to znamená, že všichni dostanou méně. To neznamená, že potom dostanou v součtu celkem, jenom to znamená, že budou muset dostat více v nadcházejících letech. Ale i přesto nám pořád ještě nakonec chyběla poměrně zásadní částka. My jsme požádali o 202 milionů eh, v platbách navíc na letošní rok. To je eh, i v jednom z eh, opravných rozpočtů, který se teď prodiskutovává. Dnes máme 1. prosince, musím říci, že poslední platby eh, teď provádíme na základě peněz, které máme k dispozici. Během pár dní už prostě peníze dojdou. Pokud těch 202 milionů nedostaneme. My jsme pořád doufali, že už je teď budeme mít, ale pokud je nedostaneme, tak to znamená, že po zbytek roku nemáme z čeho platit. Je to velký problém přímo v praxi, v terénu. Myslím, že úplně ne v tom smyslu, že by studenti nedostávali peníze, protože pracujeme prostřednictvím národních agentur a národní agentury většinou mají k dispozici nějakou rezervu, která jim umožní přemostit poslední, překonat poslední měsíce, poslední měsíc tohoto roku. Znamená to ale, že ty peníze se budou muset vyplatit, pokud nedostaneme těch 202 milionů, velmi brzy na začátku příštího roku. Bude se to muset zaplatit z roku 2015. Takže v podstatě už rozpočet za rok 2015 zahájíme tím, že zaplácneme díru z roku 2014. Ale to nám taky nevyšly peníze. A v podstatě to znamená, že příští rok nám to zase nevíde. Protože pokud přidáme k té finanční propasti ještě těch 202 milionů z loňského roku, tak určitě příští rok do 1. prosince nebudeme mít peníze. Nemůžu říct přesně, kdy to dojde, kdy dojdou prostředky, ale někde na podzim to určitě bude. Někdy po letních prázdninách. Takže to je důležitý problém pro trvalou udržitelnost tohoto programu. Pokud se rozpočet začne navyšovat v nadcházejících letech, tak eh, nemůžeme pořád jenom tlačit. Nebudeme mít dostatek prostředků na platby ve srovnání se závazky. Takže to je další důležité téma. Vím, že tady se můžeme spolhnout na vaši podporu, že se to bude řešit ale také potřebujeme, aby souhlasila rada, aby se to celé vyřešilo. Takže to je pro tuto chvíli, co se prezentace týče vše a jsem k dispozici pro vaše případné otázky anebo připomínky. Děkuji. Thank you for presentation and, uh, now I... Děkuji za tuto prezentaci. Nyní kolegové poslanci. Jako první požádal o slovo pan Glazos. Prosím. Já jsem posledních 25 minut pečlivě naslouchal, jak komise zdůvodňuje a vysvětluje a popisuje tento ctižádostivý plán, tuto iniciativu, která se jmenuje Erasmus a která dostává mnoho finančních prostředků teoreticky, i když v praxi má problémy s platbami. A otázka, jakým způsobem rozhodujeme o budoucnosti naší mladé generace, aniž by mládež se mohla účastnit něčeho, co se jich týká. Jinými slovy, proč zde mladí lidé nejsou přítomní? Já jsem v pátek měl takovou příležitost eh, účastnit se diskuse na Evropské škole v Lucemburku. A tam jsem byl velice dojat Podobně jako když jsem byl pozván v Řecku a tam jsem měl možnost hovořit se školáky a to od těch nejmladších, v podstatě předškolních, až po univerzitní studenty. Ale nepochopte mě špatně. Nejednalo se o to, že bych jim něco přednášel nebo kázal. Ne, spíše jsem se jich tázal na jejich názory a oni se ptali mě, a tím jsme postupně se propracovali k dialogu. A tím, kdo takový dialog zorganizoval, tak byl někdo, kdo se snaží o demokracii v praxi. Ředitel mezinárodní školy měl opravdu výborný nápad, když mě pozval. A navíc dokonce i předseda eh, té schůze byl zvolen z těchto studentů, z kruhu těchto studentů a on rozhodl, abych se já ptal nejdříve. A já jsem mu řekl, eh, ty se probral k moci a nyní přestíráš, že jich, že jich chceš eh, zneužít. No a on se především Pokal a řekl, ano, já se budu ptát až jako poslední. Takže to byla taková praktická ukázka, jak by mělo fungovat v praxi to demokratické prostředí to vyjednávání. A nyní už k tomu Erasmu. Já jsem velice pečlivě se to snažil pochopit, ale přesto se ptám, je to opravdu program, pod nímž by se i ten mladý člověk podepsal, anebo je to spíš něco, co mladým lidem vnucujeme? Jediné právo, které máme, je vlastně povinnost dělit se o naše názory, zkušenosti, znalosti s mladými lidmi ale nikoli nekontrolovaně, nikoli tak, že bychom jim prostě něco neustále servírovali. Mladý člověk si musí mít možnost vybrat, co se chce dozvědět, jakou otázku chce mít zodpovězenou. A já se táží, bude tady tomu tak? Mám dojem, že kdykoliv zde se snažím něco vysvětlit, tak je to hlas volajícího na poušti. Nevím, kdo tady má možnost eh, mě vyslechnout. Ehm, dokonce i ty keltské dívky zde nakonec nemluvili řecky, nejbrž anglicky. Zaúkoloval jim to někdo? Proč to takto dopadlo? Řekl jim někdo, že jim více lépe prospěje, když budou hovořit anglicky, když se pochlubí tím, že umí anglicky? Já se táží, jakým způsobem je někdo motivoval, nebo jakým způsobem k tomu došlo, že lidé zde nehovoří svou mateřštinou. Je to bezprecentní. E, doufám, že nyní, když uslyší mě, tak už k tomu do budoucna nedojde. Děkuji, paní Kamervert. Děkuji. Děkuji komisi. Já musím říci, že jsem do určité míry otřesena, a to nikoli pouze čísly, která jsem si zde vyslechla, ale navíc mám dojem, že určité diskuse, které jsme zde vedli přes dva roky už na půdě tohoto výboru, vlastně vůbec neměly místo. Já jsem měla dojem, že se snažíme jako celý výbor zdůraznit aby zůstaly zachovány názvy těch programů, abychom zachovali určitou kontinuitu. A najednou to tady někdo úplně vybílil, nevidím tam vůbec to, na čem jsme se zhodli. Erasmus, Leonardo da Vinci, to byl takový základní požadavek. Uchovat ta jména a nyní se hovoří jenom o nějaké akci, o nějakých opatřeních. nějakých tří principů a přece my jsme zde v parlamentu na tom trvali. Rovněž mě velice rozčílila skutečnost, že znovu musíme konstatovat, že zde máme tu průrvu, tu díru mezi závazky a platbami. A pak říkáte, národní agentury, ty tam mají nějakou nárazníkovou rezervu, ty si to mohou vyřídit. No já vám mohu z německých zkušeností říct, že to nemůže trvat věčně a že i ta rezerva bude nakonec potřebována. A že se může stát, že v příštím roce už to nebude prosinec, kdy nám budou chybět prostředky, že to už může být září a že tam už ani ta národní agentura nebude schopna přemostit tuto průrvu. A když hovoříme 9% plus a přitom v reálu 13% minus, to opravdu hovoří samo za sebe. To, když nám tady přednášíte, tak já vám mohu odpovědět, že to rozhodně se s tím smířit nemůžeme. Já už jsem dostala i první zprávu od své národní agentury z Německa, a totiž, že zejména v rámci programu Comenius, čili partnerství se školami, v neposlední řadě z důvodu technického přeladění programu se mohli ucházet o mnohem méně eh, projektů, než tomu bylo v minulosti. A tam nejde o to, že se pouze přeprogramovaly počítače. Spíše tam je obrovské množství zamítnutých projektů a tady se musíme urgentně postarat o to, aby partnerství mezi vzdělávacími institucemi v příštím roce znovu mohla být rozjeta, aby školy nebyly od toho zrazovány, že to je přece srdcem našich programů, to je jádrem toho, čím se chceme zabývat nejde se smířit s tím, že řeknete, nebudeme schvalovat takové množství projektů. O to nám tady vůbec nešlo. My jsme požadovali jedně zjednodušení celého programu toho jak se chceme požádat, těch formalit, toho, jak to proběhne, že se chceme účastnit. A naopak, nyní je to složitější a vůbec je horší získat ty prostředky. Takže to rozhodně musíme změnit to nemůžeme připustit, aby takto to do budoucna pokračovalo. Z projektu Comenius musíme mít přístup k více prostředkům pro více účastníků. Zatím první signály, které dostáváme z terénu, je, že ty problémy jsou obrovské. Ne, že by tam bylo více prostředků, to je jedna věc, ale účast na těch projektech je stížena. Paní Ferhajen, já bych se zde připojila v jedné záležitosti eh, k tomu, co už řekla Eva. Já rovněž jsem byla velice překvapena, když jsem se podívala na tu tabulku, kterou jsme zde měli promítnutu a když vidím, kolik peněz proudí do kterého projektu. My jsme o ta jména bojovali a nyní jsou ignorována. A v prosazování přece jen to jsou názvy projektů, které každý rozpozná se kterými se ochotně účastníci stotožňují. A nyní, když hovoříme například higher education, to je jedno z těžišť, to vyšší vzdělávání. A tam se hovoří o stoprocentním Eh, provádění a u jiných máme mnohem více zamítnutých iniciativ. Já bych chtěla vědět, co jsou ty důvody. Zda neodpovídají kritériím, zda nejsou dostatečně zdůvodněny, popsány a tak dále. dále. A další věc. Implementace různými národními agenturami v různých členských státech. Já bych ráda věděla, kde jsou problémy, u kterých národních agentur je to horší, u kterých se vede lépe. Tady bychom chtěli mít seznam těch případných obtíží či e, zádrhelu riziko finančního vývoje. Tam jste nám ukázali hezkou křivku, kde nám se snažíte vylíčit, jak to vypadá s těmi prostředky, které budou k dispozici a jak to by mělo být rozděleno na ty jednotlivé roky že nejdříve bude ten vzestup pomalejší, potom bude rychlejší, ale my už nyní máme problémy, takže já se táži, do jakého finančního rizika vstupujeme, když budeme mít najednou ke konci enormní vzestupy, když máme už nyní ty rozpočtové díry, tak jak to potom bude vypadat s těmi výzvami v těch dalších letech, když budou členské státy bojovat? s určitými rozpočtovými mezerami, zda to neproškrtají a rovněž co máme, když to sečteme a potrhneme, pak k dispozici ročně. Eh, z pohledu toho, co bylo schváleno. Zda to opravdu bude mít šanci na proplacení v konečném důsledku. Já znám případy škol, které si o Erasmus požádali a potom na konci roku, když eh, ty peníze nestačí, tak se těm studentům prostě dá o trošku méně. Ale ten student se rozjíždí do zahraničí, z čeho on tam má žít. V čem to je? byla chyba na samém začátku, že někdo prostě nedokázal propočítat, kolik těch peněz těm studentům může nabídnout, mělo se něco měnit už dříve. Bohužel se ani nezdá, že se z těch chyb dokážeme poučit, takže já bych ráda dostala více informací o e, tom pozadí. A ještě jedna důležitá záležitost. Máme nyní komisi v nové podobě a část toho projektu Erasmu už nyní z toho, jak to chápu, má pod sebou paní Tyson a Leonardo, to už je e, právě to profesní vzdělávání, alespoň teoreticky by to měla mít ve svém portfoliu ona a potom čisté školství a to je zase v odvětví kultura a vzdělávání, takže to je pan komisař Navračič. A otázka z mé strany, jak to pak konkrétně při realizaci vypadá? Opravdu si takto ty složky rozdělujete mezi sebou, anebo pak e, budou komisaři e, společně se e, nějakým způsobem zavážou k té spolupráci, aby to dokázali v praxi provést, nebo jak? Děkuji, Helga Trpel. Já bych začala kritikou rady ohledně plateb, protože nyní máme před sebou reálná čísla a hovoříte o reálné, skutečné redukci o 13%, ale to je v úplném rozporu s tím, co rada slibovala, k čemu se zavázala, tak rozhodně to o Evropě nesvědčí dobře. A myslím si, že je absolutně nutné, abychom se ze všech sil snažili jasně formulovat a rovněž i radě sdělit naši kritiku, protože to ničí důvěru v evropské instituce jako takové. A druhá záležitost, to je vlastně potvrzení už předřečnic, co ty staré názvy. My jsme na nich trvali, to byla určitá naše vizitka, úspěšná vizitka, O to se chtějí studenti ukázat, proč zmizela. A další věc, proč v té příručce pro uchazeče nemáme všechny jazykové verze do posud a proč na webových stránkách máme nové stránky pouze v angličtině. To rovněž není přátelské vůči uživateli. A pak se chci podělit o určité stížnosti. Máme univerzity, instituce, školy, to jsou všechno žadatelé a ty ten systém už úplně otrávil, protože ti říkají, je to pořád obtížnější, neustále musíme dávat více a více statistických údajů a to odrazuje normální řadové občany od toho, aby se vůbec ucházeli, aby věřili evropským institucím. A my jsme bojovali o přesný opak, zjednodušení těch přihlášek, otevírání možností mládeží. Takže to musíme brát nesmírně vážně, to musíme změnit, protože to nepomáhá nikomu. To znamená, že se bude méně lidí pouštět do toho, aby se ucházeli o tyto programy. Děkuji, pan Morgano. E Děkuji za Děkuji za toto vysvětlení. A vlastně budu hovořit trošku v podobném duchu jako mý předřečníci. Dovolte mi dva dotazy. Vidím, že ty prognózy na platby eh, ukazují eh, růst do dva, roku 2020, téměř se dvojnásobí ta poptávka a v roce 2016 bude probíhat ten přeskum rozpočtu a víceletého finančního rámu, takže jak to bude? Ne- nečeká nás nějaké nepříjemné překvapení, protože se bojím, že v roce 2016 to najednou budeme muset všechno drasticky omezit. A můj druhý dotaz. Hovořili jste o tom, že ty finance nestačí, že nejsou postačující, zajímalo by mě, jaký je podíl režijních nákladů v těchto programech. A pak eh, mám ještě jeden dotaz. Zajímá mě, kdy budou k dispozici veškeré údaje, protože já mám, pod... už jste říkala, že vlastně ještě nejsou k dispozici veškeré údaje, že to jsou pouze předběžné údaje. Mě by zajímala už ta konečná čísla, abychom se na to mohli podívat eh, na ta, na ta skutečná data, udělat si skutečný obrázek o té situaci. Děkuji. Paní Šojdrová a pak ještě Helga Triple. Ale nejprve bych, ještě bych vás chtěla požádat, abyste byli opravdu struční, protože nás čekají koordinátoři. Ano, děkuji, budu stručná. Já chci přidat pár slov k této diskusi. Jsem velice ráda, že můžeme hovořit o tomto tématu. Je potřeba říci, že Erasmus je finanční nástroj, který umožní dosáhnout určité cíle. A pokud ten program není řádně naplněn, tak je potřeba říci, že nebudou dosaženy ani cíle. Takže se to dá jednoduše vysvětlit komise i radě. Pokud chcete dosáhnout všech cílů, které jsme si stanovili na rok 2020, tak je potřeba naplnit program Erasmus jako nástroj, který má své cíle. Také jsem si také jsem si všimla, že existují problémy s nařízením, o kterém jsme tady hovořili. Týká se to partnerství, protože agentury nemůžou omezit částky pro určité projekty, Zatímco v předchozím období jsme mohli omezit částky tohoto projektu a teď se změnilo nařízení a je problém s naplňováním všech požadavků. Děkuji. Thank you. Helga yeah, thank you. Only one additional question. Děkuji. mám poslední doplňující dotaz. Jak je to se zárukou, s finančními zárukami? pro ty studenty. Děkuji. A pan Maraga jako poslední. Ano, děkuji. Dobrý podvečer. Já se skutečně domnívám, že zástupce komise měl trochu smůlu, tom, že vlastně přišel eh, dnes ve stejný den, kdy sem přišli ti mladí eh, studenti, ti mladí lidé, kteří představovali eh, své projekty v rámci ceně Karla Velikého, protože se ukazuje opravdu ten velký rozdíl mezi tím, co od nás chtějí mladí lidé, jaké mají ambice a mezi tím, že tedy tento program má mnoho problémů a že ten mm, program tedy je dost takový mm, kostrbatý ti, já si myslím, že ti mladí lidé měli pocit, že tedy dostali nějakou cenu, nebo odcházeli s tím, že jsme jim dali cenu, ale spíše vlastně trestáme. Takže měli bychom činit to, co vlastně slibujeme. Mělo by to být v souladu. V tomto výboru bychom měli usilovat o to, aby, eh, abychom více podporovali vzdělávání, a to nikoli pouze vysokoškolské vzdělávání, ale i odborné. Myslím si, že teď bychom se měli zamyslet nad tím, jak zlepšit efektivitu provádění těchto programů, zejména v oblasti odborné přípravy, Mm, podle mého názoru je to také věc, na kterou bychom se měli nově zaměřit. Myslím si, že je opravdu dobré naslouchat mladým lidím. Měli bychom se více soustředit na mobilitu a měli bychom je co nejvíce usnadňovat. Ještě jeden komentář. Pokud by se měl Erasmus nějakým způsobem ještě vyvinout, tak by se měl snažit více zasáhnout i jiné věkové skupiny, čili jiné věkové skupiny než studenty středních a vysokých škol. Myslím si, že by to mělo být eh, eh, dobré pro tu budoucnost v nadcházejících letech. Děkuji a nyní na panu Nocovi, aby zodpověděl tyto dotazy. Děkuji za slovo. Eh, Pokusím se některé dotazy zodpovědět najednou. Takže dotaz na jména programu. Ta jména stále existují. Je pravda, že jsem je dnes ve své prezentaci nepoužil. Proč? No, protože prostě někdy je jednodušší používat ty sekta, sektorová jména a možná, že je to pro někoho tedy pak méně průhledné, protože vy dobře znáte ty programy, víte, eh, že je ten program Comenius, že je ten program VET, ale možná ne všichni jsou obeznámeni dostatečně s těmi jmény, takže proto jsem použil ta jména těch sektorů, ale eh, stále to odpovídá těm původním jménům a ta jména stále zůstávají. Dále zde zazněla řada komentářů, které se týkaly rozpočtu jak to bude v praxi, zda se nám v praxi podaří naplnit ty závazky. Ten rozpočtový profil nerozhoduje komise. Máme zde víceletý finanční rámec, takže o tom už bylo rozhodnuto radou a Evropským parlamentem rozhodovali společně. Je pravda, že bude eh, v roce 2016 probíhat přeskum víceletého finančního rámce. A je tedy pravda, že existuje riziko, že některé ty věci se změní, mm, takže musíme zaručit to, že ten program bude dobře fungovat, že ukáže výsledky, abychom mohli potvrdit to, až dojde k tomu přeskumu v polovině období, abychom mohli potvrdit, že ten program je pokládán za takový program, za jaký byl pokládán před několika lety, když se hovořilo o tom návrhu víceletého finančního rámce, tedy že ten program je považován za něco, co může přispět k reformě evropských eh, školských soustav, že přispívá k růstu eh, Evropské unie a tak dále. Takže pokud eh, to bude platit v roce 2016, ehm, stejně jako v těch letech, kdy jsme hovořili o víceletém finančním rámci, to bylo dobré, ale samozřejmě v tom musíme zůstat obezřetní, to je jasné. Otázka je nebezpečí, že ten rozpočet, eh, eh, že tam budou vlastně ty nedoplatky. Ano, ten, toto riziko zde existuje, musíme na to eh, být bezřední. Myslím si, že jste byla dobrá ta poznámka, kterou jste učinili také o tom, že ti účastníci toho programu se domnívají, že ty věci nebyly dostatečně zjednodušeny. Takže mm, to je důležité mít na paměti, protože chceme, aby eh, ti uchazeči měli zájem se toho programu zúčastnit. Samozřejmě také se musíme vyrovnat s různými protichůdnými požadavky, které existují v některých oblastech. Eh, paní Šojdrová upozornila na eh, několik věcí. Mm, musíme Eh, také zejména ukazovat výsledky. Musíme ukázat výsledky a pokud je chceme ukázat, tak musíme také spoléhat na určitou kvalitu, určitý stupeň výkaznictví. Vím, že je to dost těžké pro ty účastníky toho programu, když od nich chceme více výkaznictví a možná i systematičtější výkaznictví, než tomu bylo v minulosti, ale my to zkrátka potřebujeme, abychom byli schopni prokázat výsledky tohoto programu. Na druhé straně, jak už jsem říkal, snížili jsme výkaznictví tam, kde to není zapotřebí, například třeba už nepotřebujeme eh, prokázat nějaké ty cestovní náklady, používáme zde jednotkové náklady, což je zcela jistě Eh, zjednodušením systému. Takže já, eh, na jedné straně usilujeme o zjednodušení, ale na druhé straně potřebujeme více podkladů eh, a výkazů, abychom byli schopni prokázat výsledky toho programu. A já jsem si vědom tomu, že, že to jsou vlastně protichudné požadavky. Když chceme nějaké ty výkazy a podklady, tak, tak chceme, aby to bylo všechno co nejjednodušší, také usilujeme o speciální programy. Některé, eh, některé údaje jsou třeba v přihláškách a my vlastně pak ještě ty eh, údaje žádáme v jiných výkazech. Já si uvědomuji, že někteří uchazeči to považují za nadměrné byrokratické zatížení, ale zároveň my vlastně potřebujeme ty údaje právě pro ty účely eh, prokázání výsledků. Pak zde padla celá řada komentářů které se týkaly nedostatku projektů typu Comenius, to znamená pro, projekty pro, me, mezi školami. Také se hovořilo o velikosti těchto projektů. Už jsem hovořil ve své prezentaci o tom, že na to se musíme zcela jistě ještě pečlivě podívat. V prvním roce toho programu e, nevyužily národní agentury dostatečně své možnosti ohledně rozpočtu, takže teď už s nimi o tom hovoříme diskutujeme eh, o tom, snažíme se jim poradit. Je důležité, aby národní agentury dokázaly dobře posoudit, zda ten hmm. rozpočet, eh, který je připojen k té přihlášce, zda je to rozumný a zda ten rozpočet není jako jaksi nafouknutý. Protože přímý výsledek nafouknutého rozpočtu je to, že vlastně celkově můžeme vybrat menší počet projektů že, jak už jsem říkal, tak ten celkový rozpočet nebyl příliš navýšen. Takže zcela jistě to je věc, o které hovoříme s vnitrostátními agenturami a pracujeme na tom, abychom zvýšili jejich schopnost eh, rozhodovat a posuzovat žádosti i na základě toho rozpočtu a je důležité, aby tedy tam nebyl příliš vysoký rozpočet. Takže s tím souhlasíme a pracujeme na tom. Dále, nedostatek prostředků na platby o tom hovořila paní Kamravert, ty rezervy, které jsou nyní ve vnitrostátních agenturách, ty snad pokryjí prosinec, ale víc už, víc už určitě ne. Takže musíme to prostě doplatit na začátku příštího roku a tím vlastně už tam zase sáhneme do těch prostředků na další rok. Jak už jsem říkal, tak eh, někdy na začátku podzimu už nám prostě nic nezbyde a pak už vůbec ty rezervy nebudou stačit, aby se pokrylo všechno až do konce roku. Takže zcela souhlasím s tím, s tou vaší analýzou ohledně nedostatku prostředků na platby. Pak jste byla do, eh, otázka na tu míru selekce. Paní Frajen se na to ptala. Hovořilo se o tom, že u těch eh, projektů vysoké, vysokého školství je 96 tam jde o to, že vlastně tam máme také partneři, kteří nám pomáhají s tou prvotní selekcí. U Erasmu máme speciální certifikaci pro Erasmus, pracujeme se stejným souborem univerzit, to se nemění, každý rok je to stejné a to také vysvětluje tak vysoký podíl v tomto případě. Jak už jsem vysvětlil, mobilita teď probíhá prostřednictvím institucí, čili nejedná se o výběr jednotlivců, ale institucí. Samozřejmě, že to také eh, je to třeba jiné v, eh, u, u škol, protože tam vlastně se každá škola, nebo tam se vlastně ty školy hlásí jednotlivě. Také zde padla poznámka ve smyslu, že v minulosti se stalo to, že když nebyl dostatek peněz, tak studentům se prostě vyplatilo méně. To se v Erasmu Plus změnilo. Teď předem říkáme, jak musí být velký grant a ten grant musí být zachován. Ta výše toho grantu musí být zachována. Má to tedy určitý malý negativní dopad, univerzity už vlastně nemohou dělat to, přesně to, co jste popisovala. Eh, oni vlastně, když ten rozpočet se snížil, tak oni snížili ten grant, aby uchovali počet eh, těch uchazečů. Teď už to vlastně nepůjde, oni budou muset dát ten grant, který byl dohodnutý předem, a to znamená, že vlastně budou muset snížit počet studentů, kteří budou moci ten grant čerpat. Takže to je rozdíl. Zase se to vlastně, zase je to trošku protichudné, myslím si, že však je ale důležité, abyste byla zachována jistota ohledně výše toho grantu. Dále. Snížení o 13 v prostředcích na platby, to už bylo v tom víceletém finančním rámci, to nebylo něco, co bychom rozhodli tento rok. Už je to zabudováno v tom víceletém finančním rámci. Otázka na překlady těch webových stránek. Na tom se pracuje, mají být přeloženy webové stránky i ty eh, průvodce, ty, ty příručky. To se postupně daří zlepšovat, ale teď se vlastně, teď je teprve ten první rok, kdy se to kdy se to rozjiští. Dále otázka garance pro studentské půjčky. Hovoříme teď s Evropským investičním fondem. Ty diskuse už se chýlí ke konci, takže doufáme, že během tohoto roku se podaří eh, sepsat dohodu s Evropským investičním fondem a že bude moci vypsat eh, ty možnosti a že by se to všechno mohlo zahájit příští rok. To je naš, náš plán. Dále otázka podílu režijních nákladů v těch částkách. To byl také další dotaz, na který jste se ptali. Je zde eh, ty, ty režijní eh, náklady jsou zastropovány, vychází to z právního základu. Zatím je to na 1,9 je to na administrativní náklady a 3,4 je strop pro národní agentury. V tom prvním roce jsme to trošku překročili a to z toho důvodu, že se muselo například eh, se muselo zavádět nové softwary a tak dále, ale tyto náklady už se vlastně nebudou navyšovat tím, jak se bude navyšovat ten celkový rozpočet. Pak eh, žádost o žádost na ta, na, na ta konečná data. Zatím ještě nemáme k dispozici, takže i příští rok to vlastně ještě bude pokračovat. Budou pokračovat projekty, které byly zahájeny nyní. Celá řada projektů trvá dva nebo tři roky, takže ta konečná data to bude trvat ještě několik let. Ale my, jakmile máme některá data k dispozici, tak to okamžitě zveřejňujeme. Myslím si, že na podzim příštího roku bychom už měli mít téměř celý obrázek toho, co všechno bylo učiněno v roce 2014. No, a ještě padla otázka na eh, účast mládeže. Samozřejmě, že se mladí toho účastní. Máme zde například eh, mládež v akci, takže to je program pro mládež. Mm, zda ještě více podporovat. To je otázka. Ti, kteří se o to více zajímají, tak víte, že letos se více používá to předfinancování. Eh, z jedné třetiny to šlo na vyšší eh, vzdělávání, hlavně Erasmus, a ze dvou třetin na VED, Leonardo um, bylo to z toho důvodu, ty dvě třetiny na to odborné školení šlo, nebo na to odborné vzdělávání šlo z toho důvodu, že se odborné vzdělávání pokládá za něco, co má větší dopad na pracovní trh. A také jsou zde určité priority, které tedy byly tento rok stanoveny. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět veškeré vaše dotazy a vím, že už nemáte příliš času, takže to je z mé strany vše. Ano, děkuji za vaši prezentaci, za informace i za zodpovězení dotazů a také bych chtěla poděkovat všem, kteří se aktivně účastnili této velice důležité diskuse. Teď bych ráda, aby koordinátoři zůstali na schůzi koordinátorů, která se bude konat se zavřenými dveřmi.